náš dnešní pořad jednání. Eh, vidím, že nikdo k tomu nic nemá, čili máme to schváleno. Eh, toto zasedání bude vysíláno na intranetu, jako vždycky. Eh, pravděpodobně jste už dostali zápisy z předchozích zasedání a také jste, doufám, dostali schválení zápisů ze schůzí konaných 24. a 5. ledna, 1. února, 14. února. Pokud, jestliže jsme tedy nedostali žádné poznámky a komentáře a připomínky, považujeme za schválené. Nyní tedy přecházíme k bodu číslo 4, jak dohodnuto, a bude to naše výměna názoru s panem Kousem Ryšelem, generálním ředitelem DG Zaměstnanost nově vykonává tuto funkci. A je tedy naším novým eh, protihráčem eh, v Evropské komisi. On se předchozích eh, deset let zabývá otázkami rozvoje v Evropské komisi a nyní myslím, že má spoustu zkušeností, zejména v oblasti mikroúvěrů, což určitě nás zajímá a použije to jistě v DG Employment. Pan Kus Richel je z Nizozemí a jste zároveň generálním tajemníkem, který se zabývá sociálními otázkami. Já vám tedy dám slovo a poté, jak jistě víte, eh, budete čelit otázkám našich poslanců. Samozřejmě, že možná k důvodům, eh, které eh, nás vedly k tomu, proč eh, jsme uspořádali a dohodli se na této výměně názoru, je to, že nás samozřejmě to jako nová tvář a také by nás zajímalo, jak by měla vypadat práce vašeho DG v budoucnosti a už i také v roce 2011. Vy víte, že Eh, poslanci se rozhodli zúčastnit eh, vaší legislativní práce a budou chtít vypracovat zprávy k některým tématům, níž budete překládat dokumenty. Takže zajímá nás všechno, jak chcete zorganizovat práci a tak dále. Děkuji vám, děkuji vám za laskavá slova na zahájení a děkuji vám také za tato pozvání k krátké prezentaci tak eh, možná, že eh, se někdy říká, že prostě pouštět se do něčeho na pochodu. Všem eh, já se nyní spíše pouštím do nové práce v běhu než na pochodu. Máme tedy nejenom spoustu běžné práce, ale zabýváme se také konkrétními zvláštními věcmi, novinkami, jako je první evropský semestr a příprava víceletého finančního rámce. Pokud se týče evropského semestru, my jsme rádi, že patříme k tomu trojčlennému jádru aktérů eh, vyjednávajících se všemi členskými zeměmi. Eh, tato trojka eh, patří, eh, se stává z DG Employment, DG Macroeconomics a sekretariátu, abychom samozřejmě neopomněli také sociální aspekty, čili nebude to pouze o šetření škrtech, fiskálních opatřeních a makroekonomice. Je třeba brát v úvahu také sociální stránku věci. Víte, že ve strategii Evropa 2020 máme v tomto smyslu formulovány některé cíle a jestliže eh, z toho máme vyvodit závěry, tak eh, členské země eh, podle toho, co zahrnuli do svých vlastních cílů, tak určitě se nepodaří splnit všechny cíle, jako zapojení do 75% do trhu práce a Eh, vytažení zhruba 20 milionů lidí z chudoby. Takže mm, víme, že tak je a nyní členské země eh, vypracovávají a budou vypracovávat eh, nové reformní plány a my tedy máme doporučení. V celé této oblasti bude hrát roli EPSCO, bude se tím zabývat eh, v druhém červnovém týdnu na svém zasedání a eh, bude se tím zabývat MKO výbor a výbor pro sociální ochranu eh, na půdě členských zemí rady. Uvidíme, jak se nám bude dařit ohledně individuální doporučení pro jednotlivé členské země musíme to také dát do souladu a do rámce Evropy 2020, ale v podstatě eh, je třeba říci, že hlavní zodpovědnost eh, bude na straně členských zemí a my eh, vlastně potom uvidíme, kam ta politika bude směřovat. Pokud se týče víceletého finančního rámce, komise své stanovisko zveřejní v červnu. A to bude určitě zajímavé a jistě to bude velice zajímat také váš výbor. My nyní jsme v procesu příprav a zatím si stále ještě klademe zásadní otázky, jako například, zda máme Eh, sformulovat cíle pro využití Evropského sociálního fondu předem, nebo máme počkat, eh, jaké budou problémy a potom reagovat. My zatím nemáme jasně vyjádřenou eh, politickou preferenci pro žádnost těchto možností. Myslíme si, že je důležité, abychom o tom měli aspoň nějakou představu, poněvadž průběhu let se ta, ta sociální a fondy, ten sociální fond v oblasti eh, v této oblasti tedy vlastně jeho, jeho podíl na financování eh, klesá. Něco podobného, vlastně viděli jsme to v programu a podobně. Čili otázka je, abychom si tedy vytvořili k tomu stanovisko komise, eh, nevím, musí se rozhodnout, jestli bude chtít eh, stanovat cíle ex ante. Dále, nejde pouze o to, abychom eh, vynakládali prostředky na sociální záležitosti, ale otázka zní také, máme to tedy spojovat s konkrétními cíly? My si myslíme, že ano, ale musí proběhnout debata s členskými státy, které se mnohé k tomu staví váhavě. A dále budeme muset rozhodnout, eh, jak eh, velký by měl být tento sociální fond. Máme už eh, dopis pěti členských zemí, které chtějí, aby se zmenšil objem sociálních fondů na úrovni evropské. No a uvidíme tady, co to bude. My chceme, aby se jasně promítali teritoriální aspekty, nejenom tedy tematické nebo sektorové otázky, ale také, aby zcela jasně byly identifikovány regionální cíle a aby cíle pro všechny fondy byly ve shodě. To jsou tedy ty dvě velice konkrétní záležitosti, s nimiž se musíme vypořádat v prvním pololetí eh, a dospět tedy k závěrům v květnu. Navíc máme běžný legislativní program. Dvě eh, záležitosti, které si vyžádají mnoho politické pozornosti, bude směrnice o pracovní době a o vysílání pracovníků. Eh, my jsme vyzvali člen, eh, sociální partnery, mm, aby nám sdělili, zda jsou ochotní interně sami mezi sebou eh, jednat o eh, směrnici o pracovní době. A pravděpodobně, dosud to nemáme písemně potvrzeno, ale pravděpodobně by se do toho chtěli zapojit někdy v budoucnu. Čekáme na odpověď, je termín stanovený na odpověď, mělo by to být začátkem dubna, to bychom měli znát jejich jasnou pozici. A to pro nás bude znamením, že skutečně to myslí vážně eh, se svým zapojením. Eh, možná, že eh, ještě je třeba tam překlenout nějaké názové rozdíly, ale zdá se, že se budou chtít ujmout své části zodpovědnosti. A pokud se týče vysílání pracovníků, tak tady komise nezbývá nic jiného, než aby počkala, jak se vyjádří sociální partneři. Na to máme čas tedy 9 měsíců a tedy potom se uvidí komise, teprve potom se ujme iniciativy. Eh, kromě tedy té směrnice o vysílání pracovníků eh, bychom chtěli mm, my víme, že je to politická věc, velice trlivá, chceme se tím zabývat v druhém pololetí a e, komise možná bude dvoudílná, ale ještě nevíme. Jedna bude o implementaci této směrnice a měli bychom mít nějakou představu o tom, jakým způsobem by ta směrnice měla Eh, fungovat a samozřejmě musí zapadat tady do rámce společného trhu a eh, toho zákona o společném trhu Single Market Act, to znamená v souvislosti a v souladu eh, s svobodami a právy. Čili toto je ovšem předmětem diskuse a určitě si budeme muset na výsledky počkat do druhého pololetí letošního roku. Ještě v tomto pololetí můžeme očekávat směrnici o elektromagnetickém záření a budeme eh, dále eh, pracovat eh, na směrnici o muskuloskeletárních poruchách. Dále pokračují práce o kouření tabáku na pracovišti to eh, bude směrnice, ale to pravděpodobně nestihneme dotáhnout do konce ještě v letošním roce. Důležité ovšem je také to, že budeme sepisovat bílou knihu o eh, penzích. Dostali jsme celkem 17 reakcí a my tedy v druhém pololetí eh, 2011 budeme mít eh, své první reakce na tyto reakce, první výstupy. Eh, budeme tam součástí text k demografii, dále sdělení o Romech a toto jsou významná témata pro politickou diskusi, která bude muset proběhnout. Já si myslím, že toto je více méně agenda pro tento eh, rok. Je tam spousta ještě eh, nejasností, ale určitě eh, máme tady jasné velké projekty, to je ten víceletý finanční projekt a evropský semestr. Já myslím, že úvodem by to mohlo stačit a děkuji vám. Merci beaucoup pour... Děkuji za tuto prezentaci. Muchas gracias, señora presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Rišeli. Možná další kolegové socialisté představí své názory a svá stanoviska. Já jako koordinátor naší frakce bych vás rád přivítal a slíbil vám ze své strany veškerou pomoc při vypracování tak důležité věci, která je zásadní pro budoucnost milionů Evropanů, kteří vidí, jak se komplikují jejich pracovní vztahy, když tedy mají práci, anebo naopak eh, vidí, že nejsou schopni práci najít. Miliony mladých a žen hledají práci neúspěšně. Je to velmi důležitá norma. My budeme stát po vašem boku, abychom vylepšili viditelnost eh, institucí a Evropské komise a jejich angažmá, pokud jde o naši budoucnost. Proto jsem rád, že nám říkáte, jak se DG Ample zapojí do spolupráce na přípravě Evropského semestru. My jsme rádi, že se vyváží vize sociální dimenze krize. Srovná se to i s ostatními rozměry této krize, které jsou významné, ale nejsou jediné. Já jsem také velmi rád jako zpravodaj ke směrnici o pracovní době, že se otevírá nová možnost, jak to vyřešit, protože to by bylo úplně nejlepší pragmatické řešení. Dovolte, abych vám řekl jen jednu drobnou připomínku aby ne všechno bylo tak eh, skvělé, abych vám dal také nějaký úkol. Vy jste velmi jasně hovořil o rovnováze a o roli vašeho generálního ředitelství. V jedné kapitole ovšem tuto roli nehrajete a to je podle mě dramatické. Problém imigrace v Evropě má své následky. A má své následky pro pracovní trh a sociální integrace přistěhovalců je první věc, kterou musíme udělat, aby nenastával rasismus, xenofobie a tak dále. Musíme je přijímat a přijímat za důstojných podmínek. A toto je velmi vzdáleno vaší zodpovědnosti. Já jsem teď zpravodajem pro single permit a vidím, že se do toho zapojují jiní komisaři, jiná generální ředitelství, ale vůbec ne vaše generální ředitelství a nebojuje za důstojné pracovní podmínky pro přistěhovalce. Budeme mít další směrnice, intracorporate a tak dále. A já vás chci vyzvat, abyste i vy na vašem generálním ředitelství přijali tuto zodpovědnost. My v Evropském parlamentu za to bojujeme a vy Nezapomínejte na miliony přistěhovalců, nezapomínejte na to, že i zde je důležitá otázka pracovního trhu a sociální integrace, protože to je podle mě klíčovým bodem správné integrace těchto přistěhovalců. Děkuji. Paní Figueiredo a potom pan Kristensen. Paní Figueiredo. Obrigada, senhora presidente. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Jen dvě upřesnění. Za prvé chci se zmínit o otázkách sociální rozměru krize. Já bych raději hovořila o sociální krizi. O sociální krizi, které čelíme, která je velmi závažná v některých zemích, například v mé zemi, také v Řecku. Nezapomínejme ani na Irsko. Dochází ke snižování platů, ke snižování sociálních dávek, roste nezaměstnanost, snižují se také důchody. A to vše se odehrává v mé zemi, v Portugalsku. A to vše ve jménu udržitelnosti financí udržitelnosti veřejných financí. Ale takovéto kroky zvyšují chudobu a prohlubují rozdíly. A oba dva tyto fenomény dosahují nepředstavitelných hodnot. A já se ptám, kde je v celém tomto procesu řešení krize princip sociálně hospodářské soudržnosti? Kde je hospodářská sociální soudržnost? My jsme zde v Evropském parlamentu odhlasovali několik zpráv, například zprávu o minimálním příjmu v Evropě. Vyzvali jsme komisi k tomu, aby předložila návrhy. Ráda bych také připomněla písemné prohlášení o problematice bezdomovců. Většina poslanců podpořila takovýto návrh a znovu se obracím na komisi a vyzývám ji, aby vyvinula iniciativu. To je tedy celá řada oblastí, které jsou v této době velmi ohroženy. Co se v této oblasti dělá? To je tedy má otázka. Děkuji, pan Kristensen. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Paní Jakoncáry a potom paní Harkin paní Deli. Jsou zde i muži v tomto výboru, nebojte se. Paní Beres. A já uzavírám seznam řečníku. Pan Kristensen. Tak, fru formand, a tak til... Paní předsedkyně a děkuji generálnímu řediteli za jeho projev, protože vy máte opravdu na programu zajímavé věci do budoucna. Já bych zmínila jednu oblast, která ještě zmíněna nebyla, a to je globalizační fond. Ten je jedním z nejdůležitějších podpůrných prostředků, které momentálně máme, abychom mohli pomáhat eh, těm, kteří byli propuštěni a znovu si hledají místa na pracovním trhu. Bohužel velice často se stává, že slycháme poměrně nešťastné příběhy protože doba zpracování, než dojde žádost a než jsou eh, poskytnuty peníze, může činit až rok. A z toho také vyplývá, že v některých členských státech už pak zbývá jenom jeden rok programovacího eh, období, protože ve fondu je napsáno, že tři měsíce po zaslání žádosti začíná běžet program, do, dobíhat program. Proto bych se rád zeptal generálního ředitele, zda je možné, aby to programovací období začalo až tehdy, kdy žadatel má jistotu, že peníze obdržel a rád bych se dozvěděl, zda je možné revidovat tento eh, fund, fund. Možná, že bychom mohli stahnout tu eh, dobu pro vyřízení tak, aby to nebyla až tak dlouhá. Možná, že by bylo možné, pokud by komise, parlament a členské státy společně vyhodnotili různé projekty, takže by členské státy vlastně měly záruku, že po dobu životnosti projektu bude možné začínat také, hned na začátku bude možné začínat s různými školeními, protože to je také důležitá, to byla také možnost, protože jinak je tady nebezpečí, že za prvé někteří eh, nezaměstnaní vlastně už potom nebudou mít dost času ani na to, aby ty peníze vynaložili. Mohl byste prosím odpovědět na tyto tři první otázky? Děkuji za tyto dotazy. Nejprve k věci přistěhovalců. Opravdu eh, tím se zabývají různé útvary komise. A my už teď eh, v rámci sociálního fondu eh, se zabýváme i integrací přistěhovalců, kteří mají nárok eh, získat povolení k trvalému pobytu. Pak se stávají cílovou skupinou sociálního fondu, jsou součástí populace a pak je možné jim poskytovat služby a to různými způsoby. Jedná se o kvalifikace, zahajování, otevírání malých podniků, mikrouvěrování, tohle to všechno se potom podporovat. Ale dokud eh, přistěhovalci nezískají eh, právo trvalého pobytu, spadají pod jiná DG, která na to mají finanční prostředky. Ale mohu vás ujistit, že eh, sociální fond je začlenuje, jakmile získají právo k trvalému pobytu. Teď k sociálním prvkům krize a ohledně toho, že opravdu mnohé věci se mění, jak říkala paní Figarejda. Po krizi si myslím, se nevrátíme do bodu, kde jsme byli před krizí, protože hodně se změnilo. Změnily se strukturní věci a to nebylo jenom ovlivněno krizí také eh, stoupá výkonnost například azijských ekonomik, dochází k jiným vývojům, například vývoji v arabském světě, kde zatím si ani nedovedeme představit, jaké to bude mít důsledky. A řekl bych, že jedna věc je velmi důležitá totiž eh, abychom přistupovali ke všem těmto záležitostem pružně, protože my eh, víme, eh, jsme hluboce přesvědčeni, že řešit, třeba řešit otázku důchodu a věku odchodu do důchodu. To se týká i odborů a už to není absolutní ne z jejich strany, je to spíše prosím zapojte nás, mluvte s námi, abychom i my mohli v těchto diskusích sehrát svoji úlohu. Není možné eh, to řešit, eh, aby z evropského rozpočtu jsme nahradili eh, nebo kompenzovali sociální dávky, které se dávají na vnitrostátní úrovni. Na to nemáme prostě peníze. To se musí dělat a rozhodovat na národní úrovni, protože tam se rozhoduje o výši dávek a tady se velmi liší situace v členských státech ohledně toho, jaké finanční prostředky vyčlenují pro sociální příspěvky a také, jak dlouho například eh, se vyplácejí a tak dále. Víte, že cílem na evropské úrovni v tomto případě není harmonizace, ale koordinace. My se o to snažíme tím, že také provádíme analýzu dat, abychom přidrželi zrcadlo členským státům, aby věděli, co dělají ostatní. Přičemž doufáme, že zodpovědné osoby v každém, ve všech členských státech opravdu budou se eh, zhošťovat své odpovědnosti a také se snažíme podpropagovat diskusy, eh, jak se tomu dnes modně říká flex security. Ale musíme tomu dát také nějaký význam, nejenom v teorii, ale také v praxi na národní úrovni. musíme se zabývat některými aspekty krize, a právě tady je důležitý globalizační fond pro některé aspekty krize. Ten totiž prvé, nejprve řešil pouze důsledky Ehm, globalizace. Potom ale jeho rozsah se rozšířil i na důsledky krize a to je ehm, financováno z mimo rozpočtových prostředků. Musíme v každém rozhodnutí zapojovat obě ehm, části legislatury, aby bylo možné také rozhodnutí implementovat. To je mimo jiné jeden z dlouhotrvajících z prvků, proč to tak dlouho trvá, než se rozhoduje, protože tady máme poměrně eh, složitý, unikátní eh, nemoc eh, flexibilní příst, eh, postup. A pokud by takový globalizační fond měl pokračovat i v dalším období víceleté finanční perspektivy, tak bychom opravdu museli najít způsob, jak bychom ho provozovali způsobem, který byl méně těžkopádný a který byl více odpovídal hlavním eh, druhům činnosti, které provádíme. Co se týče využití eh, globalizačního fondu, bylo to míněno jako maximální rezerva 500 milionů 5 euro ročně. Ale teď eh, poté, když se eh, rozsah působnosti rozšířil na krize, tak to není více než 225 až 250 milionů ročně a to nemá co dělat s tím, jak dlouho trvá ten postup. Že když dostaneme žádost, tak okamžitě ji věneme veškerou pozornost. Možná to začíná s drobným eh, zdržením, ale my se okamžitě spojeme s těmi, kdo něco navrhují abychom zjistili, zda ten návrh má smysl, zda opravdu zapadá do norem ustanovení tohoto nařízení. Je-li tomu tak, pak musíme udělat to velice detailní práci, čili i na začátku, i na konci eh, je tady obrovský rozsah značně těžkopádné činnosti, abychom se v tom všem opravdu zorientovali a my se tady snažíme věci zlepšovat. Uvidíme, jak se s tímto budeme vypořádávat v budoucnosti, protože v rámci víceleté finanční perspektivy bude třeba hovořit o tom, zda například taková věc, jako je ehm, globalizační fond nebo ustanovení pro krizi, se budou udržovat dále nebo ne. Madame Paní Jakonsari a potom paní Harkin. Já rouva puheenjohtaja, eh, tämän kriisin jälkeen... Děkuji, pane paní předsedkyně. po krizi, krizi si lidé kladou otázky, prostě co se udělalo špatně a co se dá příště udělat lépe. A tématem diskuse ve všečenských zemích je šedá ekonomika. A já se ptám, eh, jak důležité téma to pro vás je. Další konkrétní otázka, která s tím souvisí. Myslíte si, že bychom měli mít eh, po celé Evropské unii jednotnou eh, spotřebitelskou odpovědnost. Paní Hákin. Děkuji, děkuji vám za prezentaci. Já musím říct, že to, co mám na srdci a na jazyku, to už eh, tady řekli kolegové přede mnou. Týká se to finanční krize. Vaše DG je významným hráčem při řešení této krize. Je to o sociálním fondu, kde spíše to vypadá, že dáváme přednost tarmaku před eh, zaměstnáním, zaměstnaností. A když se podíváme, jak si počíná Evropská unie, tak to vypadá, jako kdyby jediné řešení této krize bylo řešení ekonomické, zatímco sociální eh, aspekty eh, v podstatě nejsou důležité, zůstávají stranou. My se opravdu zabýváme jenom velkými financ, finančními institucemi a dál se to všechno nějak snad vyřeší. Tak to vypadá. Nicméně já myslím, že my bychom se tomu měli věnovat více. Vy jste třeba hovořil o penzích a e, budou tedy, bude vypracována bílá kniha o udržitelných penzích. Já jsem z Irska a já znám memorandum o porozumění mezi mou vládou, komisí a MMF. A teď eh, my máme <laughs> penzijní fond a peníze z něho by měly být využity k rekapitalizaci eh, bankovního sektoru. Já vím, že my jsme v extrémní situaci, která si žádá mimořádná opatření, ale eh, prostě my tady opravdu tady výrazně zanedbáváme sociální aspekt a jdeme pouze po ekonomických eh, záležitostech. Čili tady eh, možná by mohla zasáhnout Evropská unie trošku jinak. A já si myslím, že to, co říká náš výbor, je v podstatě to tež. A bychom potřebovali větší podporu z vaší strany. Uh, Dále, eh, pokud se týče globalizačního fondu a časového posunu, já si myslím, že my musíme najít eh, nějaký pružnější, rychlejší způsob fungování a já si myslím, že členské země eh, mohou začít fungovat samostatně po předložení žádosti komisi, ale v některých situacích prostě na to finance členských zemí nestačí, takže oni E, mají, tedy je to pro ně nevýhoda, to znamená, že tento fond by měl fungovat lépe. Čili my jako parlament a také komise bychom měli zajistit to, aby ten mechanismus nebyl zas až tak nešikovný. Paní Karmandeli. Děkuji. Hovořili jsme o sociální krizi, ale když hovoříme o krizi, tak se musíme podívat na to, co se prohlubuje. A dnes se prohlubují sociální rozdíly. O tom se trochu zmínila paní Figueredo. Prohlubují se rozdíly v příjmech. Co uděláme tváří v tvář eh, tomuto velkému problému? A druhá otázka je jednoduchá, týká se zaměstnanosti. Víme, že dnes čím, eh, čím dál tím více chudých pracujících žije v Evropě, vidíme, že 20 nezaměstnaných jsou mladí lidé a v první řadě jsou oběťmi především ženy. A já si kladu otázku, co opravdu uděláme. Jaké budeme dělat strategické volby, pokud jde o zelená pracovní místa, o delokalizovatelná pracovní místa. A ta zelená pracovní místa ovšem musí být slušná a musí dodržovat eh, sociální minima. To je tedy druhá otázka. Dále. Hovoříte o bílé knize o důchodech. Já vám chci připomenout, že čím dál větší počet důchodců žije v chudobě. Co s tím uděláte? Co uděláte s tím, co představí komise v rámci Evropské platformy boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení? Děkuji. Děkuji. Já sama bych vám ráda položila několik otázek. Pokud jde o evropský semestr, uvedl jste, že EBSCO musí sehrávat svou roli ve vymezování doporučení pro jednotlivé země. A působil jste dojmem, že první reakce ze strany sociálních partnerů byla u odborářů velmi živá. Jako kdyby se jednalo o to, že teď jsme svolali, abychom to dopracovali. Já si nejsem jistá, že můžeme náladu sociálních partnerů interpretovat tímto způsobem. Dělám si starosti, protože zároveň s evropským semestrem se v rámci paktu pro euro zcela zapomíná na zavádění strategie EU 2020. Uvedu pouze jeden příklad. Pokud je o strukturální reformy, tak se zdá, že se neustále navrhuje snižování platů, snižování důchodu, zvýšení věku pro odchod do důchodu a zrušení smluv na dobu neurčitou. Nám se zdá, že pokud Cílem strategie EU 2020 má být skutečně referenční rámec, tak bychom se měli dívat jinak na výdaje především v oblasti vzdělávání. A proč jediná výjimka, která umožňuje podívat se na kvalitu výdajů a nejen pouze na výši deficitu, se týká zavádění režimu příspěvkového důchodového systému. Já si myslím, že i vzdělávání by mělo být eh, předmětem stejného zájmu, jako právě změna důchodového systému. Druhá poznámka. Vy jste hovořil o cílích, eh, které je třeba mít na paměti a tam si klademe otázku, zda bychom měli mít cíle předem stanovené nebo ne. Já jsem se stejně jako vy setkala s celou řadou partnerů v regionech a regiony říkají, my pracujeme v rámci svého území a musíme dělat to, co potřebujeme. Pokud jsme například územním celkem, který má skutečné problémy, a pokud je o uplatňování strategie 2020 a my na to nemáme prostředky, tak to prostě neuděláme. Ale my v Evropě, na evropské úrovni, bychom měli být konzistentní, ať už vy jako komise nebo my jako Evropský parlament. Evropský sociální fond není žádným rozdělovačem eh, rozpočtu, obálek. Je to nástroj k realizaci politik, k realizaci strukturálních reform. Pokud máme evropskou vizi cílů, bude to znamenat, že pouze přeorganizujeme pokladnu a vrátíme se k logice, kterou prosazovala paní Margaret Thatcher. Mě opravdu zaráží, že by si komise mohla klást takovou tu základní otázku. Jak pro Bůh chcete zavádět strategii EU 2020 s důležitými sociálními cíly, to jsou dva z pěti, pokud nebudete mobilizovat eh, ty hubené nástroje, které máte k dispozici na evropské úrovni, já si opravdu kladu tuto otázku. A pokud jde o myšlenku globálního kontraktu, globální smlouvy pro regiony, co to pro vás znamená? Protože z toho vyplývají dvě otázky. Znamená to, že je to globální smlouva, která pokrývá všechny fondy, včetně sociálního fondu a fondu pro rozvoj venkova v rámci jedné smlouvy a znamená to pro regiony, že by se měli naučit nový mechanismus, protože všichni partneři, se kterými jsme se setkali, nám říkají, že měli velké problémy zvyknout si na ten nový mechanismus. Já samozřejmě neříkám, že bychom eh, měli všechno nechat tak, jak to je, ale vyčíslili jste si, kolik by stálo zavedení nového mechanismu pro regiony. A poslední otázka. Ta se týká legislativních iniciativ nebo iniciativ eh, v rámci otázky vysílání pracovníků. Tam jsou dvě věci, na které jste upozornil. Pan Barozo už od začátku hovoří o dopřesnění těchto ustanovení. A mě by zajímalo, jak to vypadá v tom Single Market Act. Vy jste říkal, že tam něco je. Můžete nám říct, co to něco vlastně je? Děkuji. Eh, já jsem si slyšel, že říkáte pro Bůh. Neberu to osobně. V každém případě já bývám vždycky upřímný. Člověk, já nedokážu odpovědět o otázku ohledně šedivé ekonomiky. Já vám mohu říct, že ty dva měsíce, 14 dní a 16 hodin, co jsem v této funkci, jsem takovou zmínku nikdy neslyšela. Děkuji za tu zmínku, půjdu se potom. To je ta nejupřímnější odpověď, kterou vám mohu teď dát. Ohledě toho, jak vnímají občané, co se děje. Toto je oficiální zasedání, je to webstreamováno, takže musíme být všichni opatření, ale řekněme si, že venku je skutečný svět a tam pan nebo paní trh sehrává obrovskou úlohu. A plno věcí, které se minule dělaly, se právě děly pod tlakem tohoto nedefinovaného trhu a trh, trhy musely být uspokojeny, bylo učiněno mnoho opatření a vidíme, že v současné době je tady určitá rovnováha. Evidentně se obnovila důvěra a můžeme jít dál. Ovšem ještě zbývají účty k proplacení za eh, návrat důvěry. A myslím si, že mnohé toho, co eh, se už rozhodlo a co rozhodnou i ostatní země, ne co bude rozhodnuto za ně, ale co oni sami rozhodnou v rámci úspor, povedou k určitým obavám v sociálních oblastech. Myslím, že mnoho z toho, co se tady udělalo po druhé světové válce, po desetiletích, eh, vyjednávání může být v nadcházející době ohroženo a proto musíme to velmi bděle sledovat. Já mohu jenom zopakovat, co už jsem říkal, že svět se změnil a nemůžeme čekat, že se můžeme vrátit tam, kde byl svět před krizí. To je prostě epocha, v níž nyní žijeme a myslím si, že musíme být flexibilní a inovativní a zároveň udržovat samozřejmě dostatečnou úroveň, minimální úroveň životní pro všechny členy společnosti bez výjimky, ať už jsou staří či mladí, to je jasné. Myslím si, že je třeba hodně usilovně na tom pracovat. Zatím se dá říci, že někteří partneři v této normální diskusy se moc nech, do ní nehrnuli, že se jim do toho moc nechtělo. Ale to se teď mění. Myslím si, že vidíme, že všichni si věci lépe uvědomují a jsou ochotní se diskuse účastnit a posuzovat věci z různých hledisek. Není důvod se domnívat, že naše práce bude lehká a že se názor rychle zblíží, ale alespoň diskuse probíhá a myslím si, že opravdu to maximálně potřebujeme. My eh, v naší strategii a samozřejmě i v rámci Evrop- politice Evropského sociálního fondu a jeho realizaci se snažíme eh, se zaměřit i na ty, kdo jsou na okraji společnosti, zavést do hlavního eh, toho proudu společnosti. To se týká mladých i starších. Je pěkné říci, že lidé musí pracovat déle, ale pak je třeba, aby se mnoho v tom celém okolí změnilo. Musíme tady pracovat v rámci Evropského sociálního fondu, ale musí prostě být eh, spolupráce ze strany členských států, protože nám se nepodaří z evropské úrovně vytvářet pracovní místa. My můžeme jenom věci navrhovat, provádět analýzy, můžeme poskytovat statistické údaje, uvádět příklady, dělat pokusy, zabývat se sociálními inovacemi, ale členské státy z toho musí vyvodit vlastní záměry a vypracovat svoji politiku. Asi jsem se nevyjadřil dost jasně, paní předsedkyně, pokud jste získala dojem, že sociální partneři jsou už zapojeni do evropského semestru. Když jsem hovořil o evropských partnerech, bylo to v souvislosti se směrnicí o pracovní době. Tam už jisté signály máme. Nemáme eh, žádné indikace, abychom mohli říkat, že se nezajímají ehm, o eh, evropský semestr. Jsou tady někde poblíž, ale ještě nejsou přímo zapojeni zapojeni. My zapojujeme výbor pro sociální ochranu a IMCO a později EPSCO. A také se konají zasedání s sociálními partnery, kde obecně hovoříme o budoucnosti, ale nemluvíme konkrétně o ještě, aspoň nemluvíme o evropském semestru. Všecko je to spolu propojeno, je to spojeno i s makroekonomickým dialogem, Samozřejmě, že to má co dělat i s budoucností víceletého finančního rámce, ale není nějaké konkrétní jednání k otázkám evropského semestru. Já chápu a nechci se opakovat, že jsou obavy v sociální oblasti. Říkáte, že bychom se měli také zabývat investicemi do vzdělání. Mnohé členské státy mají takové politiky, eh, podle nich se snaží investovat více do vzdělání. My máme program pro nové kvalifikace a pracovní místa chceme investovat do eh, profesního vzdělání, do školení a chceme to dělat pružným způsobem, tak aby to bylo dostupné pro všechny, hlavně pro ty, kdo žádné odborné vzdělání nemají, ale také pro rekvalifikace. A i globalizační fond k tomu přispívá. Dále máme zájem na tom dále podporovat terciární vzdělání. To je totiž také důležité, to je jeden z významných cílů strategie Evropa 2020. Ale, jak říkám, máme omezený rozpočet. Můžeme se pouze zúčastnit snah samotných členských států je na nich, aby si stanovili kvantitativní cíle pro vzdělání. Divili jste se tomu, že vůbec diskutujeme o tom, zda bychom měli mít eh, kvantitativní cíle pro Evropský sociální fond nebo ne, ale podívejte se, jaká je skutečnost. Prozatím na období 2007 až 2013 nejsou žádné předem definované kvantitativní cíle, tudíž to tež se týká i Evropského sociálního fondu. My vyjednáváme se státy, regiony a máme výsledky, pokud mají o sociální věci zájem, tak ano. Takže můžeme říct, říci, že na toto programací období 2007 až 2013 asi 22 prostředků z fondu soudržnosti se zadává, půjčuje do sociální oblasti. To je výsledek jednání se zeměmi a regiony. Teď jsme sformulovali, sformulovali strategii Evropa 2020 s kvantitativními cíly. A pak vzniká otázka, zda bychom ty finanční prostředky, které máme na období 2014 až 2020, eh, blíže vám navázat na tento cíl. A tady probíhá politická diskuse nejenom eh, v rámci komise, ale i v slovenskými státy a regiony. Vy už jste sami zmiňovali některé vlastní zkušenosti s regiony. Ty říkají, dejte nám peníze, my víme nejlépe, co s nimi dělat, ale to už je spíše politická diskuta, eh, diskuse. Polit- etika komisaře je jasná, ten by chtěl to jasně vázat na kvantitativní cíle v sociální oblasti definované ve strategii 2020. Komise předloží svůj návrh eh, ve černu, pak bude následovat diskuse a doufám, že se ji rovněž aktivně zúčastníte jako tento výbor. Dále eh, směrnice o vysílání pracovníků. Ptali jste se, co se konkrétně stane eh, se zákonem o jednotném trhu. Já jsem volil slova velmi pečlivě Něco se určitě stane v rámci tohoto zákona a to bych předjímal politická rozhodnutí, kdybych se k tomu vyjádřil jasněji. Čili eh, může to být eh, buď vyjasnění, nebo eh, to může být až k nařízení a to se také musí rozhodnout na politické úrovni i když funkce generálně ředitele zajímavá, má své meze a já nemohu předjímat, Eh, politická rozhodnutí. Děkuji a velice doufám, že budu s vaším výborem plodně a dobře spolupracovat. Děkuji. Pane generální řediteli, náš zpravodaj k Evropskému sociálnímu fondu dorazil pozdě, takže si nevyslechl vaše vystoupení. Nicméně chci vám ještě položit otázku, takže prosím, máte ještě slovo. Nehovořte ale příliš dlouho. Děkuji, omlouvám se, pane generální řediteli, že jsem přišla pozdě, ale měli jsme jednání a já myslím, že to určitě pochopíte. Plně podporuji to, co říkala předsedkyně výboru pro zaměstnanost ohledně potřeby evropské politiky pro Evropský sociální fond. Tento Evropský sociální fond by se neměl stát regionální politikou, kde by nebyla už duše Evropy. Já si myslím, že to je velmi důležitý bod a musíme zde být obezřetní, i když víme, že musí být tento fond eh, upraven podle místních poměrů. A vy jste říkal, že 22% eh, fondu soudržnosti směřuje do sociální oblasti a přesto rozpočet Evropy není široký. Jsou zde tedy obrovské potřeby a poměrně malé fondy, malé prostředky k tomu, abychom reagovali v období krize na tyto potřeby. Co naplánovala komise, pokud jde o měření dopadu a opatření? Nestačí pouze dávat územním celkům peníze, nestačí pouze investovat do sociální oblasti. Je také nutno, aby tyto prostředky byly opravdu přínosem pro muže a ženy, které tento přínos potřebují. A je také třeba, aby zde byl pákový efekt. Pokud definujeme předem evropskou politiku, politiku sociální soudržnosti, musíme si v terénu ověřit, že tento pákový efekt skutečně nastal. Jak tedy vidíte toto měření dopadu a toto ověření? To není kontrola formy využívání prostředků, je to kontrola výsledku, produkovaného efektu, protože to je náš jediný cíl. Thank you very much. Um... Děkuji. Pokud se týče jasných sociálních cílů, já myslím, že poprvé jsme v situaci, kdy můžeme navázat eh, výdaje ze sociálního fondu, pokud tak bude politicky rozhodnuto, eh, také eh, s konkrétními opatřeními ve strategii 2020. My budeme mít také konkrétní seznam opatření, vhodných opatření jako příkladu pro členské země a budou tedy vědět, že pokud si vyberou něco takového, tak to skutečně souvisí s určitými potřebnými oblastmi. Co se týče dopadu eh, vynakládaných eh, prostředků, my máme strašnou spoustu, velkou hromadu eh, vyhodnocení. A těžko se z nich bohužel Eh, odvozují obecné závěry, poněvadž eh, regionálně situace je tak odlišná. My chceme lepší analýzu toho, jak se s penězi nakládalo v minulosti. Samozřejmě můžeme vás zavalit stovkami hodnotících stránek textu, ale to vám asi dá poměrně málo. Vy se vlastně potřebujete dopracovat k nějakým zobecněným závěrům. A toto určitě nebude jednoduché, protože ty zprávy se týkají různých fondů a my musíme nějakým způsobem zajistit, aby to, co je, to, co zveřejní, mělo také vědeckou oporu. Určitě proběhne posouzení dopadu minulé účinnosti fungování a to bude ale spíše obecné a globální. Eh, toto vyhodnocení eh, už bude k dispozici v červnu. Já jsem si teď ovšem uvědomil, že jsem neodpověděl na jednu otázku paní předsedkyně. A sice, co to je ten integrální kontrakt. My bychom si do budoucna představovali, že proběhne jediné jednání buď s členskou zemí nebo s regionem, kterého se účastní všechny fondy. A pak budeme mít integrovaný teritoriální a tematický přístup pro ten region nebo tu zemi a taky budeme moci eh, definovat eh, aktivity k financování. A to je důležité, protože když bychom se rozhodli například eh, dotovat eh, učňovské školství, no tak potřebujete eh, na to mít vhodnou školu, jenomže sociální fond nemůže financovat školu, čili to je, to je práce jiného fondu. No a takže vidíte, že je to takové, mm, mm, takové nešikovné. No. My tedy eh, teď projednáváme reformní programy z jednotlivých zemí v tomto evropském semestru a pak budou následovat debaty o plnění těchto programů, eh, kde eh, rozčleníme jednotlivé typy činností a každou činnost dostane na starost jeden implementátor, abych to takhle řekl. Čili to je všechno. Děkuji. Jak jste říkal, budeme mít spoustu příležitostí k diskuzi, k jednání, ale myslím si, že bylo velmi důležité pro členy tohoto výboru navázat oficiálně tento první kontakt a my vám přejeme hodně úspěchu v řízení tohoto generálního ředitelství. Určitě chápete, že je pro nás velmi důležité. Děkuji. A dostáváme se k bodu 5 na pořadu jednání. A já dám slovo našemu zpravodaji Martinu Kastlerovi, který nám představí svou legislativní zprávu o Evropském roku aktivního stárnutí. To by měl být rok 2012. Budeme diskutovat o 25 kompromisních návrzích, které byly vypracovány z více než 500 předložených návrhů. Máme zde trochu rozpočtový problém v této otázce, protože navrhujeme rok, ovšem bez peněz. Pane zpravodaj, máte slovo. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sie haben einen Punkt schon angesprochen. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Vy už jste se dotkla jednoho z nejcitlivějších bodů, to je rozpočet. Eh, No a samozřejmě my máme tedy zatím vyhlášený ten Evropský rok na eh, rok 2012, ale nemáme žádné peníze a eh, pokud já vím, eh, je to po druhé, co se něco takového děje eh, v historii evropských roků. A já myslím, že jako parlament eh, uděláme dobře, když na to upozorníme. A já bych chtěl poděkovat se stínovými zpravodaji všech frakcí už teď, poněvadž ta spolupráce je výborná a e, tím pádem se nám podařilo e, ty pozměňovací návrhy tak nějak e, uvést do souladu s kompromisní linií. Já si myslím, že ten předložený kompromis má smysl a já teď s dovolením vám eh, eh, předložím některé z těch nejdůležitějších bodů, které tedy z mého hlediska. Eh, první oblast je jasná. Návrh komise měl svůj původ a svůj cíl, a sice podívat se na aktivní stárnutí z hlediska politiky pracovního trhu, ale my v parlamentu jsme to rozšířili a hned v prvním debatě jsme k tomu přistoupili. A my říkáme, že tady nemůže jít pouze o politiku pracovního trhu, nýbrž přístup musí být v duchu intergenerační solidarity a de facto musí vzniknout kultura aktivního stárnutí, čili to je mnohem víc než pouhá politika zaměstnanosti. Jde také o zdravotní péči, sociální začlenění, celoživotní vzdělávání, solidaritu a tak dále tato definice udržitelné kultury aktivního stárnutí, tak to dáváme i přímo do titulu. A to je také první bod, který já tady vlastně chci zmínit, že totiž jsme se zhodli na společné linii v rámci výboru a já za to všem děkuji, zvláště pak stínovým zpravodajům. Pokud se týče kultury aktivního stáří, to je problematika mezi eh, vitalitou, eh, aktivitou, eh, solidaritou a tak dále. Takže se to bude jmenovat Evropský rok aktivního stárnutí a solidarity mezigenerační s podtitulem Udržování vitalitu, vitality a respektování důstojnosti všech. Prostě ta vitalita je důležitá, to je, to je součást kvality života a mezigenerační solidarita, tak do toho patříme všichni, čili aktivní stárnutí. To, to není jenom záležitost starší generace, ale i generaci mladší, která je taky už v procesu aktivního stárnutí. Druhá věc, rozpočet. Myslím si, že není pochyb o tom, že je nezbytné mít dostatek finančních a jiných eh, zdrojů Eh, na to, aby ten evropský rok vůbec mohl fungovat, jinak to nemá šanci. Společná pozice, kterou jsme tady si stanovili v rámci kompromisu, a i tady chci poděkovat všem frakcím, poněvadž toto patřilo k těm nejspodnějším bodům, tedy to, o kolik peněz by tady mělo jít. Eh, tento kompromisní návrh bude mít, eh, tedy náš návrh je 6 milionů eur, v rámci, eh, stávají tedy v stávajícím rámci. A to je vlastně, tady musím poděkovat kolegovi Lamasurovi z rozpočtového výboru. Eh, to znamená 2 miliony už letos, to bude vlastně taková ta, ta startovací propagace, a potom další 4 miliony v průběhu příštího roku, aby tento rok aktivního stárnutí byl viditelný pomocí prostřednictvím akcí a do jisté míry No tak samozřejmě bychom rádi více, no ale eh, tak to prostě je. Ale každopádně to bude těch 6 milionů eur. A hm, to bude v rámci současného finančního rámce. No a eh, samozřejmě, že eh, vůči radě a komisi to hm, musíme ustát, aby to nebylo kofinancování, ale aby to bylo čistých 6 milionů v tomto stávajícím rámci. Tolik mé zhrnutí. Eh, zhrnutí té kompromisní linie, které jsme dosáhli. A já doufám, že eh, bude široce podpořena tato linie a že se nám to podaří eh, prosadit. Důležité také je z našeho hlediska, že ten rok na aktivního stárnutí, aby byl tedy na rok 2012 dobře připravený, abychom to skutečně byli schopni poměrně rychle dotáhnout do konce. Jestli to bude v prvním čtení, jestli to rovnou klapne, nebo to vlastně uvidíme eh, to po zítřejším hlasování ve výboru zkusím nějak vysondovat eh, s radou a s komisí. Možná, že bude třeba ještě absolvovat to či ono jednání, ale já si myslím, že my jako výbor napříč stranami eh, chceme ukázat, jakým směrem by se tento posun měl ubírat.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 bych chtěla říct něco za eh, kolega Krce, který je stínovým zpravodajem k tomuto stanovisku a bohužel tady dnes není. Paní eh, Kreco by chtěla poděkovat panu Kasslerovi za jeho práci a zejména pak za to, že je takto odhodlaný o to, eh, ohledně toho, aby byla, zvlášť, aby byla zvláštní eh, polož, rozpočtová roz, položka pro Evrop, v rámci Evropského roku pro aktivní stárnutí. Mluvím o těch 6 milionech, o které jste hovořil. Paní Korina Kreco je také potěšena tím, že se nám podařilo eh, v důležitých bodech zprávy dosáhnout kompromisu je přesvědčena, že bychom měli využít zkušeností starších pracovníků, že bychom to měli dělat ještě více, protože eh, tyto zkušenosti se dnes dostatečně nevyužívají, jelikož existují jisté diskriminační předsudky a tím je třeba se zabývat. Potřebujeme konkrétní opatření, aby se zajistila rovnováha mezi, mezi generační Eh, solidaritou na straně jedné a nutnosti reformy sociálních systémů na straně druhé eh, paní dnes eh, také domnívá, že pan Kassler se správně říká, že jsou tady důležité tři pilíře týkající se aktivního stárnutí v evropské vizi spolu s životní silou, s důstojností a solidaritou. To by měly být tři důležité věci. Paní Kreco podporuje skutečnost, že bych podporuje to, abychom nepomíjeli přínos, který starší lidé vnášejí do společnosti. A to souvisí i s penzijními fondy takhle v, v, v některých členských státech a konkrétně v Rumunsku se často starším lidem snižují důvochody, mají horší přístup k lékařské péči protože jim neustále stoupají vlastně náklady na živobytí. Ekonomická krize dále zhoršila situaci určitých zranitelných kategorií, mezi něž patří ženy, které jsou často obětmi různých druhů násilí. A konečně je přesvědčena, že musíme zdůrazňovat sociální ochranu protože tu potřebují nejenom starší lidé, nejenom seniori, ale je to také povinnost a je to ukazatel úrovně naší civilizace a našeho respektu vůči občanům, kteří pracovali po celou život ve prospěch společnosti. Děkuji, pan Tomas Mann a potom paní Hirš. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl Martinu Kaslerovi srdečně poděkovat za předloženou zprávu. Když se podíváme na těch 159 pozměňovacích návrhů, tak všechny se shodují na základním směru. Čili skutečně jsem pro a jsem eh, velice rád, že náš výbor do toho vložil otázku mezigenerační spravedlnosti eh, to je tedy dobře, že rok 2012 se má stát rokem eh, aktivního stárnutí, ale eh, my jsme se shodli na tom, že to musíme tematicky rozšířit tedy o tu mezigenerační solidaritu. To je důležité, to je nejenom tedy si ve volebních okrscích, ale eh, prostě není to tak, aby si Eh, mladá generace zabývala svými mladými tématy a starší generace svými staršími tématy. Tam musí být interakce. My musíme se pokusit společně dosahovat výsledků, eh, kde bude jasné, že nám jde o solidaritu a za druhé všechno musí být nějak financováno. To znamená, že to bude fungovat jenom, když k tomu budeme přistupovat společně. A tak to já myslím, že to je správný přístup a já si myslím, že tedy ten rok 2012 bude skutečně eh, důležitý. Eh, že to nebude jenom taková nějaká naše myšlenka, ale bude to realizováno na venek. Eh, dá se říci ještě také to, že my nejenom o tom debatujeme tady interně, ale přes webové vysílání to jde vlastně ven. Takže de facto i Eh, rada například nebo komise může si přímo v přímém přenosu sledovat, co my tady vlastně projednáváme. Takže já myslím, že skutečně eh, je to dobré východisko. Je tady jedno téma, eh, kde si nejsem ještě, s tím nejsem úplně spokojen. Je to otázka peněz. My v roce 2010 jsme měli eh, rok proti chudobě a sociálnímu vyloučenu, vyloučení a Evropská unie dala k dispozici 17 milionů eur, z toho 9 milionů šlo na opatření v českých zemích a 8 milionů na evropská opatření. A členské země prostě z vlastních eh, rozpočtů dali těch 9 milionů navíc. Dobře, já jsem žádal původně 20 milionů. Já nevím, no tak já mám zkušenosti s tarifním jednáním, takže vím, že eh, to je vždycky jenom taková vyjednávací základna a nakonec jsme zůstali na těch 6 milionech. My jsme tedy dostali eh, eh, text pana Alna Lamasura a naší paní předsedkyně, čili 2 miliony letos a podle toho dokumentu a 4 miliony příští rok. No a Jestliže tedy eh, my jsme se takto zhodli napříč frakcemi, tak já si myslím, že těch 6 milionů to je skutečně to eh, minimum a možná eh, bychom mohli říct, že máme takovou trošku rezervu vůči, vůči rozpočtovému výboru. Ale totiž pokud Eh, nebude těch peněz dost a bude to třeba kvalitní komunikace a nebude dostatečně hlasitá, prostě se to rozplyne, tak to potom nic nepřinese. Čili já si myslím, že skutečně je důležité, abychom měli aspoň těch 6 milionů, i když tedy těch mých původních 20 milionů, to je hodně velký škrt. No, je zatím dobrý úmysl, no. Pane zpravodaj, dám vám slovo zase na konci diskuze, ale předtím si hlásí o slovo ještě paní Hirš. I speak on behalf of... paní eh, předsedkyně, já mluvím za dalšího stěnová zpravodaje pana Kačina. Děkujeme zpravodaji za práci na základě spolupráce a konsensu, takže nakonec je 27 eh, kompromisní návrhů Ale je pod, podpoří všechny. Jak jsme říkali na začátku, rozšířili jsme pochopení toho, co znamená aktivní stárnutí, tím, že jsme sem zařadili další vzdělávání, sociální aktivitu, dobrovolnou práci, kulturní práci, sporty. A samozřejmě, že e, jsou i občané, kteří jsou a měli by mít možnost zůstat co nejdéle aktivně Eh, eh, eh, výkladělečně aktivní, takže to jim může potom pomoci, když snižují ekonomickou činnost. Dále to také pomáhá podporovat zdraví, proto plně podporujeme stanovisko kulturního výboru, ale domníváme se také, že tady mm, vzhledem k trendům stárnutí obyvatelstva potřebujeme i místní a regionální výbor. Také naše pozměňovací návrhy ALDE se toho týkají a je třeba je zohlednit. Výbor potřebuje silné stanovisko s ohledem na rozpočet a myslím si, že tady je vyvážený návrh zpravodaje. Je třeba opravdu mít i možnost kontroly um, Eh, finančních aspektů eh, evropského rodu. 6 milionů eh, euro snad je vhodné vzhledem k rozpočtovým opatřením, které podniká teď komise i členské státy. A dle také ráda podpoří kompromis, který a myslíme si, že i bude možné rychle dosáhnout dohody s radou, takže na, bude možné co nejrychleji zahájit přípravu na Evropský eh, rok. Děkuji. Uh, thank you, President, and I too would like to... Paní, paní předsedkyně, já bych se také chtěla připojit k těm, kdo už tady děkoval panu zpravodaji za výbornou spolupráci, kterou jsme v této věci měli. A ráda bych také zopakovala, co už právě řekla paní Herš o tom, že bychom chtěli tu věc rychle vyřešit, tak, aby bylo co nejvíce času na přípravu, protože myslím si, že tento výbor si neustále stěžuje, že Evropský rok velice často Ehm, se ehm, plánuje za velice omezených okolností a to se obráží na kvalitě. A je to samozřejmě spojeno i s otázkou finanční. Myslím si, že je důležité, abychom eh, z tohoto výboru eh, vyslali co nejsilnější návrh. Je to například pozměňovací návrh 75 k eh, recitálu 48, abychom dospěli nakonec ke konsensu. A naše skupina velice sympatizuje s tím, co tady právě řekl pan Thomas Mann že e, opravdu ten rozpočet těchto roků je většinou natolik napjaté, že s podívem, že vůbec něco zvládnou. Takže musíme se podívat na poznavací návrhy tak, aby bylo možné financovat i dejme tomu menší akce, menšího rozsahu a když budou finanční peníze, tak potom třeba evropskou síť by z toho mohla vytěžit. Zatím jsou hodně stísněný finančně. Musíme také se snažit zajistit, že v rámci Evropského roku se zmíní diversifikace, diver, rozmanitost těch, kdo se účastní. My opravdu chceme, aby to začlenilo maximum skupin. Nejedná se jenom o mezigenerační pohled, ale i různé e, části společnosti. A děkuji za, za podporu eh, našich pozměňovacích návrhů a za to, že je zapracoval do kompromisních návrhů. My budeme v tomto ohledu schopni podpořit všechny. Pak k další bod k některým velice ceným návrhům, které eh, vzešly z výboru pro eh, regionální, regionální výboru, že by se tam měly zapojit všechny úrovně řízení a vlády a že to je důležitý mechanismus inkluze. A chceme také podpořit to, co najdeme v jednom z kompromisních poznávacích návrhů, že je třeba maximálně vyhledávat synergie mezi různými roky. A to je určitě věc důležitá já nemohu se moc pochvalně vyhlásit, vyjádřit ani o tom, co se děje v mém členském státě, ale v tomto případě se opravdu dělalo hodně, aby se převedl Mezinárodní rok proti eh, chudobě, pro dobrovolnou práci a aby to všechno potom vlastně se nějak převedlo i do příštího Mezinárodního roku aktivního stárnutí. Takže my bychom mohli jako parlament také se poučit z některých těchto zajímavých zkušeností. Děkuji. Je mezi námi zpravodaj z kulturního výboru, pane Takula. Chcete se vyjádřit jménem vašeho výboru? Prosím. Thank you, Mrs. President. Děkuji, paní předsedající. Jménem kulturního výboru bych tomu také rád něco dodal. Ke zprávě pana Martina Kasslera k Evropskému roku aktivního stárnutí. A já myslím, že mě bude lépe rozumět, když budu hovořit finsky, takže já s dovolením přepnu. Jo, ensinnäkin niin kuin tavoihin, hyvin tapoihin kuuluu ja ihan aiheestakin onnitellaan. Takže chtěl bych eh, začít gratulací panu Kastorovi ke kvalitní zprávě. A také děkuji za to, že Eh, nás jako kulturní výbor hned na začátku zapojil do hry. My dobře víme, že nejdůležitější eh, kulturní, kulturní kontakty, ty jsou důležité, takže skutečně zde našli, eh, byly tedy reflektovány, to znamená kultura, sport, to je důležité pro jak pohodu duševní, tak fyzickou, různé dobrovolné aktivity a celoživotní vzdělávání. Já myslím, že je důležité, abychom byli schopni se učit různým věcem eh, v různých věkových etapách. Zpravodaj to takto udělal a on se vlastně sám naučil také, že eh, stárnutí je cená věc a že to skutečně může být velice dobrý tematický rok. Eh, je to důležité téma pro ty, kdo v Evropě rozhodují. Je důležité, aby bylo vidět, že se k tomu nějakým způsobem stavíme že aktivní stárnutí v, mezi věky 25 a 55 let, že to je důležité a e, že tedy prostě všechny tyto věkové kategorie mají své místo e, v aktivním účasti na společenském životě. A to tak prostě je, ačkoliv eh, se nemůžeme na to dívat z hlediska pouze HDP, a to také není samozřejmě eh, hledisko tohoto výboru. Život je prostě dar a eh, jsou také lidé, kteří už tu aktivní fázi života mají za sebou a tady je třeba, aby jim byla prokazována náležitá úcta jako jedincům a aby také o ně bylo postaráno v mentálním i fyzickém smyslu. Je důležité, aby měli pocit, že jsou žádaní, že jsou potřební. My také víme, že v hierarchii těch lidských potřeb je tedy jak si být milován a e, být akceptován společensky. Ale než se pustím do detailu, paní předsedkyně, já e, e, jsem si vědom toho, že ten můj text mohl být daleko další a podrobnější ale eh, pan eh, Kastler se pokusil spíše ho prohloubit kvalitativně a já jsem velice rád, že tomu tak je, že tedy byly eh, přijaty naše kompromisní návrhy a názory. A já myslím, že to bude nejenom tematický rok, ale že de facto to ovlivní také evropské postoje lidí že lidé budou tedy lépe respektovat stárnutí a starší lidi. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji ještě jednou, pan zpravodaj. Pane zpravodaj, chcete uzavřít tuto diskuzi? Vielen Dank. Děkuji. Chtěl bych přidat jenom dvě poznámky. Za prvé tedy děkuji vám všem za pozitivní eh, příspěvky a já vám to mohu vrátit eh, tím, že řeknu, že opravdu mě práce a spolupráce s vámi dělala velkou radost. Já jsem eh, pochopil, eh, kolega Mann a kolegyně Lambert, že tito dva kolegové stahují své finanční pozměňovací návrhy a že se tedy zhodujeme na tom, že kompromisem je 6 milionů, tak se slůvkem nejméně, že tady bude nejméně 6 milionů. Mohu tomu tak rozumět. To, e, to je tedy e, tak to bude upraveno formou ústního pozměňovacího návrhu, ale teďka nevím technicky, jestli to udělám já, nebo to bude předložit někoho jiný. Dobře, tak to vyřídíme později. A ke kulturnímu výboru Eh, tady pan Takola nám tady eh, eh, dal celkem užitečný podnět a já myslím, že my, my se k tomu ještě tedy mezi sebou vrátíme, tak aby to zítřejší hlasování bylo nekomplikované, abychom to skutečně mohli dotáhnout ke konci v tomto výboru a snad potom také vůči komisi a radě, když budeme jednotní. Děkuji. Děkuji. To, co říkala paní Lambert, eh, bude začleněno do hlasovacího seznamu, který bude rozdán dnes eh, večer a jak o něm budeme zítra hlasovat, protože je zde jeden pozměňovací návrh, který bude odrážet dohodu, k níž jsme dospěli na tomto zasedání. Na tomto základě budeme zítra hlasovat o vaší zprávě, pane Kastlere, a potom uvidíme, jak budeme moci pokračovat eh, do plenárního zasedání v květnu s ostatními institucemi, abychom dospěli k dohodě v prvním čtení. A teď se dostáváme k bodu 6 na pořadu jednání Evropská spolupráce v oblasti odborného vzdělávání na podporu strategie Evropa 2020. Podíváme se na kompromisní pozměňovací návrhy ke zprávě paní Nadie Hirsch. Paní zpravodajko, máte slovo, abyste nám představila těch 13 kompromisních pozměňovacích návrhů. Děkuji, paní předsedající. Především si poděkovat také stínovým zpravodajům z jiných frakcí. Domnívám že se, že 116 pozměňovacích návrhů se podařilo docela dobře spojit v několik málo kompromisních návrhů. A taktéž stanoviska dalších výborů, která byla také velice zajímavá a přidala k této zprávě zajímavé aspekty. Mohu říci, že některé pozměňovací návrhy zpočátku vypadaly naprosto neslučitelné eh, s touto zprávou, ale nakonec se přece jenom podařilo většinu z nich eh, jakýmsi způsobem spojit. Eh, domnívám se, že nejdůležitějším eh, bodem obecně pro všechny zpravodaje je zdůraznění eh, učňovského vzdělávání, odborného vzdělávání. A tady zaznělo několik bodů, například to, že by měl být možné, aby po absolvování učiliště Eh, nebo odborné školy, bylo možné později pokračovat v univerzitním studiu, v vysokoškolském studiu. To byl velice důležitý bod, který jsme samozřejmě zapracovali, zejména v oblasti následného vzdělávání nebo dalšího vzdělávání. A to je samozřejmě důležité pro mnoho pracujících, poněvadž dochází k demografickým změnám, Eh, k technickým změnám a eh, lidé prostě, aby byli schopni déle se trvat pracovním procesu, eh, tak je pro ně toto vzdělávání důležité. Je třeba, aby panovalo zvýšené povědomí o možnostech a aby to bylo přiměřené, flexibilní. My jsme se více zdůrazněny na cílové skupině, jako jsou migranti, etnické menšiny a lidé eh, tělesně postižení, případně lidé, eh, rodiny s dětmi. Eh, toto samozřejmě jsou skupiny, které mají omezenou flexibilitu ve srovnání s standardním pracujícím. A my vlastně i ve strategii do roku 2020 žádáme, aby tyto eh, skupiny hm, měly větší podíl na eh, pracovním procesu, aby třeba i eh, mladé ženy se více objevovaly na místech nyní dominovaných výhradně mladými muži. Dalším bodem, a ten pro nás byl rovněž důležitý, bylo to, aby mechanismy a nástroje eh, navržené eh, v rámci maastrichtského procesu, jako je eh, evropský kvalifikační rámec, vysoké školy a podobně, aby se to konečně naplnilo také v členských zemích, aby se na tom dále pracovalo, aby se to dále vylepšovalo tam, kde je to nutné. A třeba také, aby se i ty informální, neformální znalosti, schopnosti a dovednosti, aby se také uznávaly ze strany zaměstnavatelů. Velice důležitým aspektem je mobilita. Jde tedy o to, aby eh, lidé měli přístup na evropský pracovní trh a já myslím, že je to v podstatě také Eh, zapadá do kontextu s iniciativou Youth on Move a samozřejmě to je záležitost dobrovolná. No a v neposlední řadě je tady ten aspekt financovatelnosti a já myslím, že tady eh, jsme se shodli na určitých kompromisech. Čili aby k následnému vzdělávání měli přístup nejenom některý, někteří vyvolení, ale aby to bylo ufinancovatelné také pro velkou část pracujících a aby také v rámci ISF byly otevřeny možnosti eh, k inovacím i ve členských zemích například různé poukázky na vzdělávání a, a podobné možnosti financování eh, tohoto dalšího vzdělávání ze strany zaměstnavatelů. Děkuji. Merci. Um... Děkuji. Pan Elmer a pan Kozlovský poté. Pan Elmer. Um, well, thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. A mohu tradičně začít tím, že poděkuji paní Hirše za skvělou práci. Ale hned poté bych rád vyjádřil své zklamání jako stínový zpravodaj za skupinu ECR. Nějak jsme nedostali pozvání ke kompromisnímu jednání, takže mě líto, že jsem nemohl k tomu přispět. A když jsem se podíval na kompromisní návrhy, tak musím říci, že to neodráží stanovisko mé frakce a ve většině případů bychom to nemohli podpořit. Musím hned říci, že my jsme toho názoru, že odborné vzdělávání je velmi důležité a kdybych mohl kritizovat svou zemi, tak bych řekl, že ve Velké Británii příliš mnoho zdůrazňujeme ekonomické, tedy akademické vzdělávání a univerzity a věnujeme příliš málo pozornosti odbornému a učňovskému vzdělávání. Jsem rád, že parlament se snaží tuto věc napravit. Jakou ale přidanou hodnotu nabízí k tomuto procesu Evropská unie? Vypadá to, že je to ten případ, kdyby evropské členské státy měly přijímat rozhodnutí, která odpovídají jejich zkušenosti, jejich podmínkám a tak dále. Další otázka je, že my bychom měli přistupovat k této zprávě spíše jako k nějakému vánočnímu stromečku, na který budeme věšet hezká slova, která se budou týkat třeba genderové vyváženosti a tak dále. Jsou to věci, které budou pouze zatěžovat něco, co by mohlo být dobrým a vyváženým, dobrou a vyváženou zprávou. Pardon. Monsieur Koslovský, puis Madame Lambert. Děkuji. Pan Kozlov. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve poděkovat paní eh, poslankyni Hiršové za snahu při vypracování této zprávy a dovolte, abych se zopakoval, abych znovu zopak, eh, řekl, jak komplexní je tento dokument, že si myslím, že se týká mnoha základních věcí ohledně eh, eh, profesionálního vzdělávání a chtěl bych také paní zpravodajce poděkovat za spolupráci, protože jsme se s paní Heršovou mnohokrát setkali, když jsme pracovali na tomto dokumentu. A během jedné z těchto schůzek spolu s ostatními stínovými zpravodaji jsme zpracovávali kompromisní návrhy, které navrhla paní Nadia Hirsch. To zasedání bylo plodné, podařilo se nám dosáhnout eh, konsensu 13, totiž pozměňovacích eh, kompromisních návrhů A až M. Já je všechny podporuji a také vás bych chtěl vyzvat, abyste pro ně hlasovali. Rovněž bych se chtěl dotknout otázky několika pozměňovacích návrhů, které které nejsou v kompromisech a ke kterým jsem měl jisté výhrady a proto jsem eh, dal po, s, um, ústní poznávací návrh 78 návrh od pana Helmera, chcem místo calls dát encourages. Domnívám se, že by to bylo lepší. 56, eh, to je paní Emilie Turunen. Tam si myslím, že víra sustainable jobs by lépe to vyjádřilo, o co nám jde, než green jobs. A konečně společně s panem Konstantinosem Poupakis jsme měli ústní pozměňovací návrh k jeho vlastním pozměňovacím návrhům. Změny byly v tom, aby místo calls se dalo encourages, to se týká 41. pozměňovacího návrhu a aby místo introduce se dalo improve and monitor, to se týká pozměňovacího návrhu číslo 106. Takže bych vás rád vyzval, abyste hlasovali jak pro mé pozměňovací návrhy, tak i pro celou zprávu. Děkuji. Madame Lambert, est-ce qu'il y a d'autres orateurs? Paní Lambert, ještě někdo jiný se hlásí o slovo? Alors, Madame Lambert. Takže paní Lambert a potom dám zase slovo zpravodaj. Taking the floor for... Uh, Děkuji. Já zase jsem tady místo stínového zpravodaje, který tady bohužel nemůže být a já chci jednoduše říct, že my se také myslíme, že zpravodaj odnesla, odvedla dobrou práci, že podpoříme všechny kompromisní návrhy a jsme rádi, že se věnuje pozornost tomu, co se dá dělat eh, v rámci eh, ISF a, eh, a systému pro programu Leonardo da Vinci z hlediska přidané hodnoty Evropy. Máme malou oznámit, je to 21 odstavec 1. Tady my jsme jako změnu chtěli zmínit i osvědčené praxe z, Němec, z Německa, Rakouska a Dánska, co se týče odborného vzdělávání než to, co spíše členské státy nedělají, než abychom je peskovali. Takže si mes, ta chvála se tam v podstatě do toho kompromisního návrhu nedostala. Děkuji. Už zde není někdo, kdo by si chtěl vzít slovo, takže vracím slovo paní Hirsch. Vielen Dank. Um... Děkuji já přímo odpovím na otázky. Pozměňovací návrh 21. To se týká eh, různých zemí, kde školské, tedy eh, učňovské vzdělávání je součástí duálního systému. Eh, my jsme o tom diskutovali se stínovými zpravodaji a problém tady bylo to, že v některých členských zemích existuje podobný systém. A teďka je otázka, eh, jestli je tam máme uvádět, nebo kterou ještě můžeme uvést, kterou zemi už neuvádět. Takže jsme se nakonec hodli na tom, že eh, příslušné osoby znají členské země, kde existuje toto duální vzdělávání a že by tedy bylo mm, jaksi obtížné uvádět eh, skutečně výčet, kdo ano, kdo ne. Dále eh, k ústním pozměňovacím návrhům. Eh, já bych je klidně všechny podpořila. Myslím, že jsou to celkem pozitivní změny a návrhy. A myslím, že mohou hm, věc ještě dále vyjasnit a vylepšit. Já se omlouvám, jestli, že hm, se vám nedostalo pozvání ale na druhé straně my jsme o tom několikrát debatovali zde ve výboru, takže já se omlouvám, ale myslím si, že my se přesto shodujeme na to, že učňovské vzdělávání má svoji hodnotu velkou hodnotu a že tady všechny frakce toto mohou podpořit. Já tady děkuji všem Myslím si, že je velice důležité, abychom se zabývali také problematikou mládeže a jejího odborného vzdělávání právě v této době. Děkuji. Děkuji. Budeme tedy hlasovat o vaší zprávě. Zítra. A teď se dostáváme k následujícímu bodu na pořadu jednání, to je bod číslo 7. Zde máme vydat stanovisko pro kulturní výbor ohledně iniciativy Mládež v pohybu. A hned dávám slovo naší zpravodajce, aby předložila 18 pozměňovacích návrhů, kompromisních pozměňovacích návrhů. Paní Jutta Steinbruck, máte slovo. Eh, Děkuji vám, paní předsedající. Počet pozměňovacích návrhů byl 186, čili to dokládá velký zájem o toto téma. A musím říci, že prakticky téměř všechny eh, byly nasměrovány stejně. Spolupráce s eh, kolegy a se zpravodají byla skutečně velice kvalitní a založená na důvěře. Všichni se snažíme eh, zlepšit situaci a budoucnost mladých lidí. Eh, každopádně se nám podařilo překonat ideologické rozdíly a napříč frakcemi jsme dosáhli velmi přijatelného kompromisu nejdůležitějším bodům patřil přechod eh, ze školy do pracovního života, podpora v této oblasti a také eh, jsme se shodli na tom, že eh, musí být plynulý bez velkých prodlev. Mladí nemohou není, není, možné, aby měli při vstupu do pracovního procesu těžší podmínky než jiní a také jsme podpořili eh, různé praxe a stáže, které jsou velice důležité při eh, vyhledávání uplatnění ve společnosti a musí tam být splněny určité minimální standardy. Také jsme hovořili o mobilitě. Mobilita je potřebná, ale musí mít také své eh, hranice. Například tedy musí být na dobrovolné bázi. Kompromisy podpořili všichni zúčastnění. Já bych si možná přála tu a tam eh, zesílit formulaci, zejména pokud se týkalo těch praxí a stáží a minimálních standardů a také nediskriminaci mladých lidí, ale já si myslím, že celkově je toto stanovisko velice, velice kvalitní. Děkuji vám. Monsieur Helmer, puis Monsieur Bach. Monsieur Helmer. Helmer. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl rovnou říct, že my všichni bychom chtěli pomáhat mladým lidem k co nejhladšímu přechodu ze, školu, ze školy do zaměstnání, aby eh, také měli dispozici atraktivní eh, pracovní místa. Já jsem si jistý, že zde není nikdo, kdo by řekl, že si něco takového nepřeje. Eh, také jsme se zastavili u mateřství a hm, tady není otázka toho, jestli je to dobře nebo ne, ale jestli nás to tady vede k našemu cíli. A já myslím, že ano, otázka je, jaký to má přínos. My jsme stanovili zcela Eh, jaksi ze vzduchu vzaté cíle, eh, přičemž musím říct, že eh, neexistuje žádná metoda, jak toho dosahovat, že to měřit. Já musím říct, že my skutečně potřebujeme mít systém, jak pomáhat mladým lidem. Ovšem musí to být systémy, které jsou šité na míru jednotlivým jednotlivým vzdělávacím systému v jednotlivých zemích. Já si myslím, že toto stanovisko eh, příliš nějaký pozitivní eh, přínos mít nebude, je to prostě takové nějaké gesto. Tento, člověk, tento výbor prostě chce nějaké toto gesto tady udělat já si myslím, že moje skupina bude spíše hlasovat proti. Pan Bak, potom paní Deli. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl vyslovit uznání paní Steinbrickové za tuto zprávu. Spolupráce byla pozitivní a eh, paní zpravodajka od začátku usilovala o kompromisy, jak už tady bylo řečeno. Eh, nebylo to nic jednoduchého, protože eh, tady skutečně mezi frakcemi panují rozdílné názory. Pokud se týče problematiky Myslím, že situace mládeže v Evropě je dramatická a je třeba, aby eh, se všestranně snažili zlepšit. Eh, ty hlavní body to už eh, tady paní zpravodajka řekla. Důležité je lepší sladění vzdělávacích systémů a potřeb pracovního trhu a je třeba také podporovat mobilitu mládeže, třeba studovat Eh, někde eh, v zahraničí, to ano, ale třeba i jít za prací do zahraničí, to také můžeme podpořit. No a pak je tady samozřejmě otázka kvalifikace v rámci členských zemích. Eh, tady je třeba také pracovat. Důležité je podporovat stávající programy pro mládež a pak uznání minimálních standardů a sociálních práv i u praktikantů, to je také důležité. Já všem chci eh, zdůraznit to, že tato zpráva samotná problémy nevyřeší, ale přináší mnoho zajímavých podnětů. Členské země, od nich se žádá, aby si vytvořili své vlastní národní strategie a zajistili, co je třeba zajistit. Já si myslím, že tato zpráva z naší skupiny bude většinově podpořena. Děkuji. Eh, paní Deli a potom paní Lind, prosím. Já bych chtěla poblahopřát paní zpravodajce. Má kolegyně a já jsme předložili několik pozměňovacích návrhů, které byly přijaty mezi skupinou pro mládež tohoto parlamentu a dnes téměř všechny své pozměňovací návrhy vidíme v kompromisních pozměňovacích návrzích, takže jsme v podstatě spokojeni ale je zde jeden kompromis, který nám působí trochu problém. A to je kompromis BA. V našem pozměňovacím návrhu jsme uvedli to, co bylo už ve zprávě Figueredo, že státy musí zrušit veškerou diskriminaci podle věku, především pokud jde o přístup k režimu minimálního platu a sociálního zabezpečení. A bohužel v dnešním kompromisu BA toto nefiguruje. Pokud se tam tato věta neobjeví, tak ten kompromis už nemá žádný smysl. Já bych tedy vyzvala kolegy, aby zítra hlasovali pro náš pozměňovací návrh číslo 43. Děkuji. Paní Lina, potom paní Harkin. Děkuji. Já jsem hledala aktualizovanou verzi kompromisních návrhů. Možná mám nesprávně číslování. Já jsem přišla k řadou pozměvacích návrhů a některé, jak vidím, byly do kompromisu zapracovány. My jsme ještě o tom nehovořili. Kompromis A B hovoří o úsporných opatřeních a o škrtech na vzdělání. Nevím, jestli ta čísla ještě pořád zůstala, jak je to očíslováno, ale myslím si, že je to pořád v kompetenci členských států. A proto jsem si dělala starost tím, jestli, jak je s argumentem subsidiarity. Eh, kompromis P možná mám nesprávně číslování, říká, eh, že smlouvy o stáži z prostáže a zaměstnání by měly hned od prvního dne poskytnout sociální práva. Mně to přijde vágní a myslím, že to jde zase za eh, kompetence, protože pracovně právní smlouvy by měly být nadále v kompetenci členských států. Takže kompromis B mi dělá potíž. Kompromis F. Já nevím, jestli pořád tady ještě máme tu podporu rodiny, ale určitě jsme se o tom mnohokrát bavili a zmiňovalo se to v mnoha zprávách a vím také, že mnozí říkají, že by byli raději, aby se tam zmínili domácnosti a ne rodina. Protože někdo má námitky proti slovu rodina. A myslím si, že možná by bylo lepší i v tomto pozdním stádiu tam dát místo rodiny eh, domácnosti. Kompromis G, to se týká stáží, minimální normy pro stážisty. Já nevím, jestli bychom to mohli, měli poněchat eh, členským státům a opět se omlouvám, pokud to číslování nemám v pořádku. Pak je tady ještě pár dalších kompromisních pozměňovacích návrhů, které se mně moc nelíbí, ale samozřejmě, že se jimi budeme ještě eh, dnes, před zítřejším dopolednem zabývat. Madame Harkin, Paní Harkin, potom pan Tomas Mann. Děkuji zase náš stínový zpravodajka mě požádala, aby řekla, že jí vyhovují kompromisní návrhy, že e, velice konstruktivně spolupracovala se zpravodajkou, takže k tomu nic nemá. Jenom může říct, že jí ty kompromisní návrhy vyhovují. A já bych jenom řekla, a to tím se vracím k tomu, co říkala Liz, že někdo by se rád zbavil, někteří by raději vyškrtli rodinu, rodin, e, rodinu z toho. Já bych k tomu ne, přistupovat z tohoto hlediska. My všichni patříme k rodinám různého typu, záleží na tom, jak definujeme rodinu, ale nevidím, že by něčemu posloužilo vyskutnutí slova, které se obecně užívá. Nevidím, že by na tom slově bylo něco negativního, ale to je samozřejmě čistě můj osobní názor. Pan Tomas Mann a potom paní Hirsch. Eh, Děkuji, paní předsedající. Já jsem chtěl říct Jutě Steinbrukové to, že její zpráva byla tak skvělá, že jsem v podstatě ani neměl šanci mm, předložit pozměňovací návrhy. Já si myslím, že eh, všechno, co bylo obsahově nezbytné, se tam nachází. My se snažíme výstřít specifickým skupinám, to je, myslím, zcela jasně sformulováno a eh, myslím, že po zapracování návrhu do kompromisu máme opravdu velice dobrá východiska. A jelikož pan eh, Bach a pan Helm eh, sedí proti sobě. Eh, pan Helm byl velice kritický a řekl, jako, jaký to má přínos. No samozřejmě, že v českých zemích se o tom bude jednat. Ale my můžeme jaksi pomoci nebo usnadňovat spolupráci. A jestliže pro Evropskou unii je důležitá mobilita, pak je eh, důležité si ujasnit, co můžeme od koho převez, převzít a kriticky se také zamyslet nad vlastním vzdělávacím systémem. Čili já si myslím, že to skutečně eh, jsou eh, důležité například pro ten evropský kvalifikační rámec. To je jenom rámec a my chceme dosáhnout toho, aby se to eh, později promítlo do Europasu, do kvalifikací, schopnosti a tak dále. Pokud budeme mít společnou definici, eh, která tedy není nějak zhora eh, předepisována nebo diktována, ale prostě se no, postupně se k tomu dospěje, takže já si myslím, že pokud se to podaří, tak eh, výsledkem bude vzájemné uznávání vzdělávání a to bude nová kvalita. A já si myslím, že pokud se tomu toho podaří dosáhnout, tak to opravdu bude přínos, aniž bychom se někomu vměšovali do nějakých záležitostí. My tady skutečně máme určitý pokrok, máme tady dokumenty v jednotlivých mateřských řečech, aby k tomu každý rozuměl. A já si myslím, že to je tak dobře. Čili blahopřeji Jutě, myslím, že jsme vytvořili opravdu velice, velice e, dobré, no, i když EPP se na to dívá jinak. Eh, Nadja Hirsch. Nadja Hirsch. Um, auch von meiner Seite. Děkuji. Také já bych eh, chtěla eh, poděkovat eh, paní zpravodajce a děkuji také za spolupráci. Určitě to byla množství práce z den počtu pozměňovacích návrhů, nicméně já myslím, že to skutečně se to nakonec podařilo a že do kompromisů se podařilo zapracovat spoustu pozměňovacích návrhů. Já myslím, že tady zazněla řada významných bodů, i také v souvislosti s mojí předchozí zprávou k učňovskému vzdělávání. Já myslím, že toto je důležité, abychom tady měli zhodu v, těchto, v této tematice. Přesto jsme už na setkání stěnových zpravodajů eh, konstatovali, že nebudeme moci podpořit kompromis P, což jsou ty minimální standardy pro praktikanty. My to sice obecně podporujeme, ale je třeba říci, že výzvou je to, aby eh, praktikanti byli vždycky vždycky placení, což já myslím, že je důležité, ale na druhé straně zase eh, mnohé mnohé stáže jsou třeba u sociálních institucí, a které si prostě nemohou dovolit je platit, takže v tom případě tyto stáže jednoduše a prostě by vymizely, pokud bychom řekli, že každý praktikant musí být placený. Takže právě tento kompromis my nepodpoříme a tady se zdržíme. Eh, já myslím, že eh, nyní z toho vyplývá výzva pro české země, aby tyto body nebo mnohé z nich eh, Eh, realizovali. Samozřejmě to jsou jejich kompetence, nikoli eh, naše. My můžeme pouze podávat podněty k zamyšlení, ale myslím, že je důležité, abychom to takto dělali a abychom takto vyslali velmi důležitý signál, že usilujeme o vytvoření evropského trhu práce. A samozřejmě, že mládež eh, to je evropské téma a tady proč nepřicházet s řešeními eh, na společné evropské úrovni. Děkuji. Eh, merci, Děkuji. A nyní dám znovu slovo naší zpravodajce, paní Steinruck. i když eh, máme vydat jen stanovisko, tak eh, naše stanovisko bude velmi důležité, protože jsme přidruženým výborem sporu s výborem pro kulturu. Já noch einmal. Ještě jednou děkuji kolegyním a kolegům. Měl bych několik poznámek. Ta první směřuje k panu Helmrovi. I když eh, Thomas Mann a Nadia Hirsch už k tomu něco řekli. Já myslím, že pokud někdo přeje konkrétní podněty, tak by měl dávat konkrétní návrhy a konkrétně spolupracovat eh, při vyjednávání. Čili ano, kritika to je jedna věc, ale druhá věc je aktivní eh, účast. A proto jsem eh, velice ráda, že jiní kolegové byli velice aktivní. Ještě k otevřeným otázkám. Paní Deli, ta hovořila kompromisu E, to znamená diskriminace podle věku. Toto si vyžádal kompromis, tuto formaci, kterou zde máme. Nicméně e, tomu cíli jsme zůstali věrní, ačkoliv ta původní formace možná byla trošku slabší. Eh, a my tady teď máme vlastně to přečíslované, takže možná, že eh, já jsem nemohla úplně přesně sledovat to, co jde v textu, takže možná se o tom budeme moci eh, bilaterálně pobavit, ale myslím, že jinak to, co paní Stínová zpravodajka chce, jsme zapracovali. Kompromis se týkal cílu této zprávy a stínový zpravodajové také zhodli na tom, že je třeba se Eh, je třeba zabránit tomu, aby mladí lidé eh, museli před vstupem na plnohodný pracovní trh absolvovat třeba mnoha leté neplacené praxe, proto jsme se rozhodli pro tuto formulaci. Jinak si myslím, že kulturní výbor eh, myslím, podpoří také naše většinové stanovisko, poněvadž myslím, že to jsou témata, která jsou zásadní pro mládež a jejich budoucnost. Děkuji. Uh, merci beaucoup. Děkuji. Budeme hlasovat eh, o tomto stanovisku zítra a teď se dostáváme k bodu 8 na pořadu jednání a zde se jedná o stanovisko k Unii inovací i zde předkládáme stanovisko ke zprávě výboru ITRE a naší zpravodajku je paní Sary Esaja, které dávám bez okolku slovo, aby představila pozměňovací návrhy. Prosím. Děkuji, eh, paní předsedkyně, a děkuji vám, kolegové, za 42 dobrých a konstruktivních návrhů k tomuto stanovisku. Duch tohoto stanoviska i pozměňovacích návrhů zdá se je taková, že inovační politika by se měla nazírat ze široka, nejenom jako technické inovace, ale jako sociální inovace, inovace ve službách, což pak pomáhá řešit velké výzvy společnosti, jako jsou zdravotnické eh, systémy, systémy a s nimi problémy spojené a demografické změny. Je tady pět kompromisních návrhů, všechny je při, eh, přija, byly přijaty návrhy pozně, navrhovateli příslušných pozměňovacích návrhů. Mohu říci, že většinu přijala i skupina EPP je tady jeden pozměňovací návrh, konkrétně 20. Je velice důležité podporovat záležitosti genderové rovn, eh, rov, eh, rovnosti ve, věcích, ve věcech eh, výzkumu a technologie. Ale v pozměňovacím návrhu 20 se činí požadavek, aby tady byla konkrétní doporučení. To si myslím, že spadá do um, působnosti legislativy o subsidiaritě. A měli by si to rozhodnout členské státy, zda použijí takové specifická, taková specifická doporučení. 21. Tady je to slovo green job a pokud si vzpomínáte, na tomto výboru jsme už se předtím rozhodli, že podle definice MOD všechny pracovní příležitosti by byly udržitelnější, kdyby se prováděly udržitelnějším způsobem. Takže nevím, jestli vás ostatní zneklidňuje to slovo zelené pracovní příležitosti jako mě, ale já si zkrátka myslím, že žádné modré, šedé nebo červené eh, pracovní příležitosti nejsou. Neměli bychom tedy hovořit o zelených, ale o udržitelných. Takže jsem tady žádala o dílčí hlasování. 37 a 38. Bohužel tady se nám nepovedlo najít dospět ke společnému změní eh, s paní Shelter takže o těch se bude hlasovat zvlášť. Ale jinak bych řekla, že všechny ostatní pozměňovací návrhy by byly přijatelné a znovu vám děkuji za podporu tohoto stanoviska. Děkuji. Madame eh, Estrela. Paní Estrela. den, pane presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poblahopřát a zpravodajce, poděkovat jí za odvedenou práci a také děkuji za to, že se pokusila získat podporu a že přistoupila s velkým porozuměním k návrhům jiných frakcí. Naše skupina podpoří šest pozměňovacích návrhů, o kterých eh, se zde již hovořilo. Nyní pokud jde o náš návrh, naše pozměňovací návrhy, my jich máme osm. Sedm z nich eh, zpravodajka podpořila s výjimkou pozměňovacího návrhu 20. Tam jsme říkali, že tento pozměňovací návrh musí být prosazen v tom smyslu, že zodpovědnost bude uh, na členských státech. Jak víte, perspektiva spojená s otázkou mužů a žen vyžaduje určitou eh, citlivost, citlivý přístup, lepší využití zdrojů a právě proto jsme předložili tento pozměňovací návrh. Myslíme si, že toto stanovisko je důležité, vyvážené. Myslíme si také, že je to stanovisko, které bere v úvahu strategii Evropa 2020 a v této situaci krize hraje ještě důležitější roli a právě proto jej podporujeme. Paní Šreder? Ja, vielen Dank. Um... Děkuji. My jsme s paní zpravodajkou jednali velice dlouze o jednotlivých pozměňovacích návrzích a my jsme vycházeli z různých pohledů, pokud se týče žádoucího obsahu této zprávy. Je jasné, že inovace je velice důležitá z hlediska udržitelného rozvoje a my jsme se s ohledem na toto se pokusili rozšířit sociální dimenzi. V tomto smyslu byly moje posměvací návrhy a ony jsou už dnes schváleny. Samozřejmě určitá kontroverze tady byla a vlastně nadále je, ne se všemi eh, z EPP, ale určitě s paní zpravodajkou. Eh, Paní zpravodajka hovořila také o inovaci v určitých oblastech, na ní jsme se nezhodli, například v oblasti sociálních služeb a tady mě nebylo jasné, co má být cílem těchto inovací. Mnoho z toho je mi jasné, poněvadž znám finské příklady a zvláštnosti, ale myslím si, že eh, to vlastně nebylo uděláno tedy s ohledem na Finsku, ale spíše to bylo jaksi konstatováno paušálně, ačkoliv v mnohých členských zemích eh, mohou použité formulace znamenat pravý opak. Takže já myslím, že tedy ehm, nestačí, abychom hovorili o tom, hovořili o tom, že ehm, věci se mají dělat inovativně, aniž bychom současně uvedli konkrétní cíle. Čili eh, ty konkrétní cíle, ty jsou důležité, protože mně není jedno, jakým směrem se mají věci inovativně vyvíjet. Čili musí to být slučitelné s systémy všech členských zemí, ne jenom některých. Ehm, ta kontroverze se zítra eh, vyřeší hlasováním, tak jak je. Entschuldigung, ich wir unterstützen. Äh, ähm. eh, omlouvám se ještě. Jinak samozřejmě podporujeme eh, to, co tady eh, prosazují eh, sociální demokraté, genderový mainstreaming, to patří k našim politikám, ano. Paní Harkin. Děkuji velice stručně, jenom poděkuji zpravodajce za z práci. Souhlasíme, aby tam byly ne zelené, ale udržitelné pracovní příležitosti a tak budeme i hlasovat. Také velice souhlasíme, že inovace by měly být vázány na zaměstnovatelnost, hlavně na přeshraniční základně a vidíme už i praktické náměty, jak by se toho dalo dosáhnout. Také velice podporujeme, aby se zajištilo, že se vyloučí překážky mobility výzkumníků. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Zdá se, že tomu není tak, takže paní Esajach, závěrečné slovo. Yes, just to, to... Jenom bych řekla paní Schröder, že Finsko, ano, má nejrychleji stárnoucí obyvatelstvo a s tím jsou spojené jisté problémy. Ale já jsem nechtěla uvádět svoji vlastní zemi jako příklad v této zprávě, protože obvykle, když se zmíní jedna země, pak ostatní řeknou, proč se tam nezmíní taky moje. Proto jsem se toho chtěla vyvarovat. Ale jinak si myslím, že opravdu zítra to bude poměrně jednoduché hlasování. A ještě jednou chci všem stínovým zpravodajům poděkovat za podporu. Děkuji. Děkuji, takže na tomto základě budeme moci zítra hlasovat. A teď se dostáváme eh, k balíčku šesti textů, kde pracujeme ve dvojici s panem Davidem Kazou. a které bychom mohli diskutovat společně. Nicméně si myslím, že bychom se na ty věci mohli podívat po jednom, po jedné, protože jsme k tomu vypracovali jednotlivé materiály a mohli bychom vyjasnit, o kterých bodech bychom měli diskutovat i do budoucna. První zpráva Je také zpráva, ke které my vydáváme stanovisko, stejně jako u ostatních otázek. Je to stanovisko pro výbor Ekon. První tedy stanovisko se týká posílení dohledu nad stavem rozpočtu a nad hospodářskými politikami a posílení koordinace hospodářských politik. Máte zde několik pozměňovacích návrhů, kompromisních pozměňovacích návrhů, které jsou vám navrhovány. A já bych vám stručně řekla, jaká je hlavní linie, kterou jsme se nechali vést v těchto kompromisních návrzích. První se týká konceptu navrhovaného Evropskou komisí. Víme, že z hlediska hospodářské vědy se jedná o nový pojem který se objevuje pouze v akademické literatuře a který je předmětem několika pozměňovacích návrhů, nebo tedy změn. A my jsme navrhli v kompromisním návrhu, že bychom tam měli efficient a sustainable místo toho slova prudent. Druhý pozměňovací návrh, horizontální pozměňovací návrh, který je předmětem několika kompromisů. Vede k tomu, že se zapojuje i EPSCO, to znamená Radu pro zaměstnanost a sociální věci. A ECOFIN k tomu musí zaujmout stanovisko. Generální ředitel pro zaměstnanost o tom také hovořil. Když komise projednává doporučení podle jednotlivých zemí v rámci evropského semestru, tak se spojí generální ředitelství pro finance a pro zaměstnanost. A my chceme, aby to spojení bylo provedeno i na radě, když se předkládají návrhy na základě článku 148, který umožňuje koordinaci politiky zaměstnanosti. Třetí horizontální pozměňovací návrh, který najdeme v kompromisech, je žádost o nalezení konzistentnosti mezi tímto posílením dohledu nad stavy rozpočtu a koordinací hospodářských politik, aby tato koordinace hospodářských politik byla prováděna v rámci cílu strategie 2020. Zatím se o tom ještě diskutuje. Jedná se o legislativní dokument, takže nemůžeme samozřejmě odkázat na nějakou konkrétní strategii, protože přijímáme dokument, který má sloužit jako reference pro následujících 50 let, takže bylo by lepší odkázat na obsah této strategie. což se objevuje v těchto kompromisních návrzích, když hovoříme o růstu a zaměstnanosti. Čtvrtý bod, eh, na který bych vás chtěla upozornit u této první zprávy nebo u tohoto prvního stanoviska, je kompromis K a S. Ty se týkají důchodu. tam v souladu, nebo tedy po dohodě s panem Kasou, ale i ostatními kolegy, jsme navrhli obecné znění, které nepředjímá povahu systému důchodového zabezpečení, které by měly fungovat v jednotlivých členských státech. Takže každý členský stát v rámci udržitelnosti státních rozpočtů se musí postarat o udržitelnost svého důchodového systému, ale není na Evropské unii, jak už jsme také říkali ve zprávě paní Omen Reuten, zda by se členské státy měly rozhodnout pro ten či onen systém důchodového zabezpečení, zda průběžné financování či kapitalizační. V každém případě Toto jsem chtěla uvést na úvod, než zahájím rozpravu, ale ještě předtím bych dala slovo panu Kasovi. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi říci, že bych byl dal přednost tomu, kdybychom společně diskutovali o všech zprávách, protože máme pozměňovací návrhy k tomu, co je ve všech zprávách, takže jsme se mohli podívat na horizontální otázky podrobněji. Ale než e, začnu hovořit o těchto jednotlivých věcech, tak musím říct, že bylo mnoho návrhů ohledně obezřetné politiky, fiskální obezřetné politiky a na zasedání stínových zpravodajů jsem měl pocit, že jsme opravdu dosáhli dobrého horizontálního konsensu, který hovoří o efficient and sustainable. A to si myslím, že je kompromis, který dokážeme všichni podpořit. Musíme tež mít na zřeteli že se na těch zprávách usilovně pracovalo, hodně jsme, často jsme se scházeli jako poslance. A nebylo to vůbec jednoduché ani eh, na úrovni jednotlivých poslanců, tak i mezi skupinami dosáhnout kompromisu. Proto, než se pustíme do debaty, bych eh, vás poprosil, aby se z tohoto hlediska podívali na kompromisy a pozměvací návrhy, protože pokud se nám někde postrácí některé ty kompromisní návrhy, pak to bude škoda a přijdeme o všecko. Také jsme dostali celou řadu námětů ohledně toho, co by se mělo dělat s um, penězi, které budou získány při výběru různých eh, sankcí a eh, penalizačních opatření. A tady je kompromis, že tyto finanční eh, prostředky by měly do nástroje pro finanční stabilitu. Pak 526 je číslo 9 na našem jednacím pořadu. Tam se pozměňuje pravidlo 100, 400, 140, 1466, pardon. Protože nechtěli tady škrtnout cost saving effect. Takže já sice souhlasím s tím, co tady řekla paní předsedkyně, přece jenom tyto strukturální reformy eh, vidíme jako problém. My nemůžeme tudíž podpořit eh, podvěnací návrhy 18, 29, 40, 1, 52 69. A nebo kompromisní návrh G. G eh, pardon, je. Ano, můžu tady souhlasit v tomto s naší předsedkyní. Děkuji. Merci. Děkuji. Já nemám žádný problém s tím, že bychom měli společnou rozpravu. Vy už jste začal, protože jste se zmínil o sankcích. K tomu se za chvíli vrátím. Ale ještě předtím se obrátím na kolegy. Zda si někdo z nich chce vzít slovo? Pan Kreuzmann? Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedající. Já eh, eh, vítám eh, předřečníková slova ze závěru. My totiž máme trošku odlišné představy, ne tedy o tom, aby členské země tyto peníze různým způsobem investovaly, jde nám o krizový mechanismus. Také eh, je dobře tedy zakázat eh, deficit, které by vedly k nadměrnému zadlužení státu. A eh, pokud se týče změkčení těch deficitních kritérií, jak to napadne komise, tak tomu by tedy měla proběhnout ještě další diskuse. Já věřím, že tedy později Eh, se k tomu ještě dostaneme. A mm, potom souhlasíme s tím, aby tam byl pojem sustainable spíše než efficient. Děkuji. Děkuji, pan Gigold. Ja, erstmal um, vielen Dank, uh, Frau Vor Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také za pozměňovací návrhy a kompromisní návrhy. S tím se dokážeme smířit. Chtěl bych poukázat pouze na to, že v kompromisu D pojem social downturn, já moc nevím, co to znamená. A také nevím, jaký by to mělo mít důsledek. Poněvadž v okamžiku, kdy dochází jako zhoršování sociální situace, to znamená řekněme, klíčové indikátory pro nerovnost sociální nebo nezaměstnanost podobně, tak eh, můžeme vždycky říci, že v tomto okamžiku je možné se odchýlit od pravidel fiskální politiky. To myslím, eh, nevím, že to mám tedy opravdu eh, o tom pochybnosti a taky nevím, jestli výbor Ekon to chápe stejně. Euh, Už se někdo další nehlásí o slovo? Takže k pozměňovacím návrhům 18, 29, 41, 52 a 69. A pak tam byl ještě jeden pátý, o kterém jsme hovořili, to jsem si nezaznamenala. Pozměňovací návrh 96. 18, 29, 41, 69, 96. Jeden jsme zapomněli. Ne? Podíváme se na to ke kompromisu. Je To je diskuze, kterou jsme skutečně vedli. Já si myslím, že to je důležitý pozměňovací návrh, protože je to vztah mezi cíly Evropské unie a rozpočtovou politikou členských států. Já jsem připravena proskoumat možnosti alternativního vyjádření, ale myslím si, že bychom se měli přidržet eh, smyslu strategie Evropa 2020 a přínosu pro rozpočtové politiky členských států. Já se bojím, že jinak se dostaneme do stejné situace jako u Lisabonské strategie. To znamená krásná slova, krásné projevy a potom členské státy budou moci používat eh, sociální fond, aniž by respektovali strategii EU 2020 a budou moci zavádět rozpočtové politiky, které nebudou tuto strategii brát v úvahu a já si nemyslím, že toto by byl dobrý způsob fungování. Ke kompromisnímu pozměňovacímu návrhu D, tak tam si myslím, že je skutečné riziko toho, že pokud se sociální situace zhorší, členské státy budou muset přijmout eh, výjimečná opatření, mimořádná opatření. Ale, pane Gigolde, můžeme hlasovat u tohoto pozměňovacího návrhu v odděleném hlasování o tom výrazu sociální. Hmm, to social. Budeme moci o tom hlasovat odděleně, ale překvapuje mě vaše žádost. Pan Kaza si chce znovu vzít slovo? Iva, vlastně senhora prezident, duar, kompromis J. Kompromisní návrh je, původně jsme navrhovali jiné znění, které možná by bylo pro nás přijatelné a i pro všechny ostatní. Nicméně nakonec přijatelné nebylo ale možná, že ještě do zítřka bychom mohli vypracovat jiné znění, které by neodstranilo slova cost saving effects. Tento kompromis můžeme akceptovat. Ještě nám zbývá trochu času, abychom doladili to, co je ještě obtížné, tak abychom dospěli k opravdu přijatelnému kompromisu. Um, On the compromise J. Kompromisní návrh je, k tomu bych řekl jenom velice stručně tolik formulace, kterou dává komise, mně přijde trochu divná, protože strukturální reformy mají málo kdy přímý dlouhodobý dopad eh, ve smyslu úspory nákladu. Eh, můžou mít takový důsledek, ale obvykle to není přímý a spíše ne, a to zejména tehdy, jestliže se jedná o potenciální růst. Takže já bych si tady dával pozor nebo eh, pokud budete eh, vypracovávat kompromisní návrh, abyste tam nenechali jednoduše to staré znění, protože to pak postrádá logiku. A k poznámkám eh, par, paní Paranž. Já si myslím, že to je také věc definice. Jde o to, jaká, jak vypadá situace, za jaké situace umožníme další deficit. Social downturn, to by pro mě znamenalo například, kdyby rostla nerovnost mužů a žen. To by byl social downturn. A je to to důvod, proč je možná odchylka economic downturn. To je v ekonomické vědě jasně definováno, ale social downturn, o tom nic nevím. Myslím, že jsme se domluvili nebo se můžeme dohodnout, že jestliže je situace economic downturn a stoupá nezaměstnanost, pak to je jeden z důvodů, proč bude stát cyklic, ve stádiu cyklické odchylky. A s tím, myslím, souhlasíme. A tady ale si myslím, že kompromisní pozměvací návrh jde za na rámec toho nefunkčního návrhu komise, ale zároveň se zanáší nejasnost, protože mu nerozumím. Znamená to, že aby to bylo jasnější, měli bychom uvést eh, například eh, výjimečná nezaměstnanost? Pan Kasa? hija kwistjoni ta' interpretazzjoni Všechno je to otázka výkladu. Já chápu, co říká můj kolega, ale opravdu je to otázka výkladu. My to vykládáme jinak. My jsme navrhli, že místo cost saving effects bychom měli dát wealth creation Eh, wealth creation effects, pardon, ale počkáme, eh, k čemu se dopracujeme do zička. Ale já tomuto odstavci rozumím úplně jinak, eh, než jak to vykládá pan Gigold. Podíváme se na to, co můžeme udělat u kompromisních návrhů D a J ale myslím si, že tam došlo k určitému nedorozumění, protože pan Gigold hovořil o kompromisu D, ne o kompromisu J. Eh, nous en venons. Pardon, monsieur Kaza. Pan Kaza ještě. Kaza. Um, with regards to, to whatever you said, what... Eh, co se týče to, co jste řekla, to je k Dčku nebo výhečku. Jestli to patří k Dčku, tak souhlasím. Ne, ne, ne, tak eh, omlouvám se. Takže kompromis D je změněn a tak, že místo eh, social, tak tam bude co? Výjimečná nezaměstnanost? Nebo co? To není to slovo. Do zítřka předložíme formou ústního pozměňovacího návrhu, lepší formulaci a pan Kasa se ještě znovu podívá na kompromis je. Váš návrh mě vyhovuje, abychom diskutovali globálně. Já si myslím, že to by bylo vhodné, i když jsem si myslela, že jednodušší bude postupovat eh, bod po bodu. Ale pokud si myslíte, že takto to bude efektivnější, proč ne? Klidně pojednáme těch pět eh, stanovisek nebo pět zpráv zároveň. Ale ještě než vám dám slovo, tak bych se ještě vyjádřila k využívání sankcí. Vy jste se o tom zmínil a hovořil o tom i pan Kreutzmann, protože v kompromisech jsme navrhli, aby využívání peněz z pokut mohlo být vyhrazeno různým účelům k financování evropských projektů a k podpoře stability členských států. A pan Kreutzmann řekl, že toto změní pro něj není přijatelné. Ale protože už nepodporoval kompromis, tak nám ten kompromis padnul. Já bych byla velmi ráda, kdybychom ho mohli zachovat. Ale to by ho pan Kreutzmann musel přijmout. Pan Kreutzmann chtěl, aby peníze z pokut byly vyhrazeny pro fond stability a kompromisní pozměňovací návrh navrhoval, aby mohly být využity. Pro fond stability i pro další účely, například financování obecných cílů Evropské unie. To je tedy bod, kde bychom měli ještě vyjasnit svá stanoviska. A pan Kaza dostane slovo k dalším bodům. E e- Děkuji vám, paní předsedající. Eh, dostávám se tedy k tomu bodu 10, což je eh, číslo 522 a to je eh, řízení v případě nadměrného deficitu. Nejdůležitějším bodem této debaty bylo to, co bychom měli vlastně, jak by měla vypadat ta ta procedura, toto řízení. Čili teď vlastně jak interpretovat tento text. Ehm, myslím, že se nám podařilo dosáhnout přijatelného kompromisu, který omezuje penzijní reformu, ale zároveň respektujeme více pilířový systém. Nicméně to eh, není v souladu s myšlenkou, že by penzijní reforma měla mít dlouhodobý efekt. A my jsme tedy zrušili, odmítli tedy tu pětiletou, pětileté přechodné období. No a jinak jsme také byli proti eh, všem návrhům, kde šlo o škrtání velkých částí textů a také odmítání kompromisu komise. A to se týká také dalších dvou témat, která budou následovat. Eh, děkuji. Já chci odpovědět. Skutečně eh, je, má smysl, aby ty pokuty eh, nebyly zase tak vysoké, aby prostě stačily na sledované cíle já eh, myslím, že by skutečně bylo možné to využít také pro jiné eh, věci. To znamená, jsem proto, aby tyto pokuty byly používány eh, na ty účely, pro které byly vybrány. To znamená, abychom měli k dispozici rezervu pro případ dalších finančních krizí. Mohl by někdo stáhnout závěsy? Já chápu vaši starost, ale Fond pro finanční stabilitu členských států neměl být financován z pokut. Tak o tom nebylo rozhodnuto, protože pokud by tomu tak bylo, tak opravdu nevím, jakým způsobem by tento nástroj mohl Nikoli, eh, paní předsedkyně, ale eh, tady se eh, přispívá k tomu, že ty pokuty budou poměrně skromné, ale akumulují se za léta a potom to bude skutečně slušná rezerva. Když budete používat jiné účely, no tak mm, potom nebudeme mít nic. Samozřejmě, že eh, ty pokuty nevyřeší všechny problémy. No, prostě Já si myslím, že to je důležitá diskuze, protože jde o to vědět, k čemu slouží peníze z těchto pokut a jakým způsobem je financován mechanismus pro stabilitu, finanční stabilitu členských států. Já si myslím, že zde není automatické rovnítko, mezi myšlenkou financování tohoto nástroje z pokut. Debata, kterou jsme vedli v Evropském parlamentu o zprávě kolegů Broka a Gualtieriho, ukazuje, že zde byla perspektiva nástroje společenství který bude tedy opravdu komunitární a nebude spočívat na mezivládním základě. Já si myslím, že myšlenka, že by tyto peníze měly být použity pouze k pomoci zemím v krizi, možná zítra už žádná krize nebude. Ale přesto budou země, které budou peníze potřebovat. No ale co my s nimi uděláme potom? Já nevím jak se na to dívá pan Kaza. Ale pokud to tak je, no tak prostě nebudeme mít kompromis. Kif tkellimt fil-bidu tal-intervent tal, tijaj, aħna naqblu mal kompromis li... Tak, eh, jak jsem řekl, my souhlasíme s kompromisem, který je zde navrhován, eh, protože to je znakem naší vůle k tomu, aby tyto prostředky vplynuly jako příjem do Evropského nástroje finanční stability. Proto tady jsme pro tento kompromis, eh, který byl debatován před několika dny. My opakujeme to, proč vlastně eh, to tam máme, proč to podporujeme ve skupině. Mann. Pan Thomas Mann. Ja, heute im My jsme dnes eh, v užším kruhu měli možnost hovořit se třemi důležitými osobnostmi, s eh, panem Rompojem, který eh, nás eh, v Ekonu hovořil o task force pro stabilitu. A o tom se ještě potom budeme moci povědět později. A dále jsme měli otevřené zasedání koordinátorů z Ekonu a kam přišli také dva ministři, kteří rádi spolupracují Eh, protože si rozumí, eh, byl to eh, ministři financí z Francie a Německa. Čili mm, oni by rádi mm, tedy vytvořili jakési cíle, jakési vzory a určitý, určitý styl, který vzuje kvalitu. Ale prostě jak si se stylizují do jakési lokomotivy, které se Eh, připojí ostatní. Jestliže tedy chceme, aby se země připojily k jakési eh, kultuře stability, pak tedy kolega Kreuzmann eh, to má pravdu. On říká, že těch peněz zpočátku bude velice málo a že to bude slabé na záchranu té kultury stability. Ale je to důležitý začátek, aby se to postupně rozšířilo, aby tedy české země přijali to, že skutečně stabilita musí být. No taky nyní tedy je proto Německo, Francie a ještě několik další zemí. Ale nezapomínejme, že občané očekávají výsledky a e, že tedy další země se na tom budou účastnit. Některé se to musí tedy bolestně Eh, naučit, ale prostě někteří, včetně Irů, se možná budou moci vzdát určitých oblíbených zvyků. No to se jinak nepůjde dosáhnout. Čili já si myslím, že ta eh, special facility, že to je velice důležitá věc a eh, myslím si, že jak si ta, ty myšlenky o stabilitě, že to, to by mělo stát v základu veškerého našeho finančního a ekonomického uvažování. To bych si skutečně přál. Madam Chair. Paní předsedkyně, já se dívám na ten kompromis, jak ho tady máme. Můžete jenom zareagovat na to, kdybychom měli uh, dát pryč čárka including. Tak eh, kdybychom tohle udělali, jak byste se na to díval? To, to get the liberals on our... Jenom aby liberálové šli s námi.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 to economically viable, socially and environmentally sustainable investment. Pane Krojcmane, prosím, to souhlasíte dobře? Vynikající. Takže máme dohodu u těchto dvou pozměňovacích návrhů. Já děkuji panu Kazovi za jeho velmi užitečný příspěvek. Máme ještě něco, pane Kazo, k dalším bodům? Protože pokud ne, tak já bych ráda přistoupila ke zprávě 127, ale možná se chcete ještě předtím zmínit o dalších bodech? Yes, yes, since, we, since we've decided to, to, to go uh, report by report. Protože jsme, se rozhodli, protože jsme se rozhodli, že půjdeme po zprávách, tak já eh, jsem hovořil jenom o té následující. Teď bude zpráva 5, 524 a je to bod 11 na našem pořadu. Eh, tato věc sem zavádí koncepci eh, pobídek a sankcí mohou akceptovat většinou předložených pozměňovacích návrhů. Řada pozměňovacích návrhů eh, byla předložena panem Kreutzmanem. Pozměňovací návrh, který se týká, eh, eh, aby se tam dal nadměrná, nadměrný státní dluh a co se má dělat v rozpočtovém dohledu. Já jsem proto a doporučuji, aby tyto pozměňovací návrhy byly dopodpořeny. A jsem proti jakémukoliv pozměňovacímu v závru, který by eh, většinové hlasování v, ve, sprav, ve v radě pře, eh, zvrá, zvrátil, aby to bylo poluautomatické a jsem proti jakémukoliv pozměňovacímu návrhu, který by znamenal, že tam by eh, ne, že by Evropský parlament měl mít úlohu tam, eh, kde není infrastruktura. Musíme být trošičku také realističtí, i když já jsem většinou proto, aby měl eh, Evropský parlament co nejvíce pravomocí. Takže to je všechno, co se týče kompromisních návrhů, protože ty ostatní jsou předmětem schody. Monsieur Kreutzmann, Monsieur Digold. Eh, Pan Kreuzmann, pan Gigold. K otázce role Evropského parlamentu. Máte na mysli určitý konkrétní pozměňovací návrh, pane Kazo? Jaké pozměňovací návrhy vám působí problém? Well, I don't have... Já nemám žádné velké problémy, ale bylo tam několik pozměňovacích návrhů. Já to pro vás najdu, když chcete. Bylo to... kompromisní návrh DT, o tom, o tom už jsme vlastně hovořili. Čili nejde o konkrétní pozměvací návrh, protože ono už je to v těch kompromisech. Takže nemáte žádné zvláštní problémy s tímto bodem. Takže 524, návrh nařízení k zavádění nebo k efektivnímu zavádění rozpočtového dohledu v členských státech eurozóny. A pan Kaza má znovu slovo. no, no, no, no, no, no, Vous raison. Euh, Máte pravdu. Teď se dostáváme k rozpočtovému rámci, k rozpočtovým rámcům, takže to je 523. K tomu máme 80, 18 pozměňovacích návrhů, prosím. Budeme teď diskutovat o e, číslu 523, to jsou rozpočtové rámce, je to bod 12 a e, jsem zcela spokojen s předloženými návrhy, které předložila i naše předsedkyně paní Beres a jsem přesvědčen, že možnost takového rozpočtového rámce na základě osvědčených praxí eh, v členských států by byl dobrý nápad a souhlasím. Souhlasíme také 16. pozměňovacím návrhem, hledně zmínky o určité šabloně a aby to bylo méně přísné, to by taky obráželo, potře- aby to vyhovovalo potřebám členských států. Takže k této záležitosti nemám mnoho, co bych dodal, protože všechny ty návrhy byly pozitivní. Ještě někdo se hlásí o slovo? Není tomu tak, takže zítra budeme hlasovat i o této zprávě. A teď opatření k nápravě nadměrných makroekonomických nerovnovách v eurozóně, prevence a náprava makroekonomické rovnováhy 527. Tam máme několik pozměňovacích návrhů, které v sobě obsahují do velké míry to, o čem jsme hovořili u prvního bodu, ale měli bychom se zaměřit především na dva aspekty jakým způsobem bude vytvořena tato metoda k prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy a jakým způsobem to bude uplatňováno. Souhlasíme spolu s panem Kreutzmanem a panem Gigoldem ohledně metody. Žádáme, aby tato tabulka, která umožní dohlížet na makroekonomické nerovnováhy, byla potvrzena delegovanými akty. To znamená, parlament by měl být eh, zapojen do vytváření těchto tabulek, této metody. Takže to mně připadá jako první důležitá část této zprávy. A druhá důležitá věc je ověřit si, jakým způsobem chceme navrhnout směřování, nebo tedy obsah této tabulky. A zde mám pozměňovací návrh, eh, kde Hovořím o seznamu, o orientačním seznamu, který by byl přílohou navrhované legislativy. To jsou tedy hlavní prvky kompromisu k tomuto textu. Monsieur Kaza? Pan Kaza? Iva, signora prezident, naħseb liktar punt ta' Pane, paní předsedkyně, já jsem přesvědčen, že nejdůležitějším eh, bodem pro nás je ta bodovací tabule. A prostě to, co by, ta kritéria, která by tam měly být. My jsme pro poměrně kompaktní a dobře nadefinovanou eh, skórovací tabulku. Tady se shoduji s kolegy, jako třeba s panem Gigoldem. Eh, shoduji se tady v tom, že my jako parlament bychom měli využít příležitosti a definovat, co by zde mělo být v této tabulce. Ačkoliv eh, možná je příliš brzy, abychom stanovali eh, definitivní seznam. Přesto ovšem eh, zde zazněly vynikající body a určitě by měly být zohledněny. Jsou zde návrhy, prostě věci, které by měly být nikoli povinné, ale mělo by to být jakási orientace toho, co považujeme za důležité. A toto je potom možné detailněji rozvést později. My ovšem nesouhlasíme s tím, že by bylo třeba eh, zmiňovat nerovnováhy a že by vůbec tyto nerovnováhy za nerovnováhy měly být považovány. Proto jsme víceméně pro, ale nepodporujeme kompromisy A, K a H. Nicméně, najdeme-li do zítřka shodu, můžeme uvažovat o další diskusi a úpravě stanoviska. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Alors, euh, simplement, monsieur. Euh, euh, Kazar, est-ce que je vous. Pane Kazar, rozumím tomu dobře? Pokud jde o Vy máte problém s tím odkazem na ten přebytek, nebo chcete, abychom hlasovali odděleně u těch přebytků? My nejsme pro zmiňování nadměrných přebytků. To myslím, že není eh, vhodné považovat za nerovnováhu. Já si myslím, že to je opravdu nerovnováha. Když se podíváme na situaci v Číně, ale nejdřív dám slovo panu Gigoldovi a pak se podíváme na to, jak pojmeme ten zítřejší hlasovací seznam. Já musím říct, eh, že bych se rád vyjádřil ke dvěma věcem. Jednak eh, eh, jsem překvapen, protože v radě dokonce pan Schäuble, který hájí zájmy země, které má největší makroekonomický přebytek v naběžném účtu, tak nikdo neříká, že by se neměl zmiňovat eh, přebytek a také není tabu hovořit o možných eh, nadměrných přebytcích. Jedinou otázkou je, podle mě, eh, debatovat o tom, jestli korekce by měla být symetrická nebo asymetrická. My jsme o tom hovořili už dlouho. Zde proběhla také první výměna názorů. A e, my e, za naší skupinu si myslíme, že by ten, e, ta korekce měla být symetrická, ale ještě skoro nikdy jsem neslyšel, že by se o tom vůbec nemělo mluvit, že by se to nemělo zmiňovat, čili to by mohlo být pro mě problém. A prosím, zvažte také to, že pokud máte deficit, tak vždy bude někde také přebytek. To znamená nezmiňovat přebytky, to, myslím, z hlediska ekonomického je pro mě těžko pochopitelné. Také bych rád se vyjádřil ještě k kompromisu A. Ačkoliv budem, budeme eh, maximálně hájit sociální cíle, eh, připadá mi poněkud divné eh, říkat, že je to o detekci sociální nerovnováhy. Tady jde o zjišťování makroekonomické nerovnováhy, která může mít sociální příčiny. Proto tedy plně souhlasím eh, s vaším přístupem, paní zpravodajko a předsedkyně, aby tedy eh, ty sociální záležitosti byly součástí té skórovací tabulky. Protože makroekonomické nerovnováhy mohou mít také sociální příčiny, poněvadž Eh, cílem tohoto nařízení je právě detekce makroekonomických eh, nerovnovách, protože tam to slovo sociální možná nemusí být eh, jasné. Ale já myslím, že tady tady hovoříme o zákoně, čili já skutečně bych byl opatrný tak, aby to bylo srozumitelné. Ačkoliv tady možná jako někteří kolegové ze zadu mě mohou volat k pořádku. Mm, Než dám zase slovo panu Kazovi, aby odpověděl panu Gigoldovi k otázce zahrnutí přebytku. Já hodně souhlasím s názorem pana Gigolda, ale to, že existují přebytky a schodky, to je prostě fakt. A potom další otázka je, říct si, kdo bude dělat co a kdy. Teď k té sociální nerovnováze. Já nevím, jestli je to politický přístup nebo ne, ale já konstatuji, že když se díváme na příčiny krize, tak sociální rozdíly, a tedy nerovnováha v sociální oblasti, byly rozhodujícím faktorem ve spuštění této krize. Takže je nutno identifikovat prostřednictvím skorovací tabulky vznik těchto projevů sociální nerovnováhy, ale musíme také dohlížet na existenci této nerovnováhy, takže já v tom nevidím žádný nesoulad, že bychom tam odkazovali na makroekonomickou a sociální nerovnováhu v pozměňovacím návrhu A. Ale kdyby kvůli tomu měl padnout ten kompromis, tak budeme mít oddělené hlasování. Nicméně já bych to raději zachovala, protože měli bychom to rádo do scoreboardu. A pokud to tam dáme, tak je jasné, že sociální nerovnováha může vést k hlubší nerovnováze. Pan Krojcman. Paní předsedkyně, musím souhlasit s panem Gigoltem. Když si vezmete Německo za příklad, tak eh, můžete určitě těžko říct, že by Německo mělo nízkou sociální úroveň. Já myslím, že spíš patříme ke špici. No dobře, tak momentálně se stávkuje, no ano, ale paní Gilde, ale eh, rozhodujícím eh, faktorem našeho makroekonomického přebytku je to, že jsme zvýšili v posledních letech konkurenceschopnost více než ostatní státy. A to souvisí také s tím, že jednotkové mzdové náklady se výrazně zlepšily. No a samozřejmě to souvisí, souvisí s tím, že e, trháme rekordy e, v vývozech, že se nám daří vyvážet na světový trh. A prostě eh, myslím, že všichni bychom byli rádi, kdyby všude byly spíše přebytky než deficity. A my máme naopak deficity, protože ta konkurenceschopnost tam není taková, jako bychom ji chtěli mít. A to je hlavní problém. Proto je správně, že o tom říká, mluvíte, že tedy to má zůstat eh, v té tabulce. To vám dám za pravdu. Ale tady jde skutečně o makroekonomický deficit, nikoli sociální. To jsem jenom chtěl stručně říci. A mohu ještě jednou říci, pane Kivolde, že my v Německu máme také to takzvané spolurozhodování. My máme skutečně vysoké sociální standardy a spolurozhodování o tarifech, tarifních smlouvách. A funguje to velmi dobře poněvadž se soustředujeme na eh, podnikové provozní záležitosti a nikoli na politické, politická kritérie. Čili proto musím říci, že eh, nemá smysl to všechno smíš, směšovat dohromady. Děkuji, pane Krojcmane. Nevím, jestli je to problém s tlumočením, ale tady nejde o sociální deficit. Tady se jedná o sociální nerovnováhu, kterou bychom měli identifikovat. A já si myslím, že je zde určitá konzistentnost s tím, jak je v současné době sepsán kompromis A. Ale pan Gigold znovu žádal o slovo. Tak já nevím, eh, s kým, s kým prvním, tak eh, na pana Kreutzmana, tedy tak to budu mluvit německy. Ano. Uh, když tady hovoříme o Německu, tak možná, že můžeme také hovořit německy, že? Tak první bod. E, já jsem velice rád od vás slyšel, jak říkáte, že v oblasti analýzy, tedy ta e, skórovací tabulka, že budete podporovat pozměňovací návrhy poněvadž jiné hlasy říkají, že by se to mělo tak zúžit, tato tabulka, že de facto eh, se vůbec nedostaneme k posouzení důležitých příčin krize. Takže to, že jste schopen souhlasit s kompromisem, to je výborné. A můj argument k panu Kasovi, to vůbec není otázka eh, znovu eh, otevírat diskusi o deficitech nebo přebytcích, to bychom prostě se nikam nedostali. Chtěl jsem jenom možná apelovat na EPP, Eh, zda by nás nemohla podpořit aspoň v tom, že by se eh, zmínily přebytky jako možná eh, nadměrné. Ale není to otázka, že bychom s nimi takto zacházeli jako s nadměrnými, ale analyzovat je s podezřením na tuto možnost, tak to proč ne? A jinak, pokud se týče těch eh, přebytků, já myslím, že oni nevznikly tím, že eh, jsme provozovali mzdovou zdrženlivost, ale je to spíš tím, že v oblasti, eh, které nejsou exportně orientované, lidé musí žít z velmi nízkých mest. A potom jinde máme strukturální přebytky, ale toto je debata, která by mohla být dlouhá a e, založena na datech. Ale i ta data o hospodářských výsledcích můžeme číst jinak, že? Pane Kazo, mohu dát nejdříve slovo panu Tomasu Manovi? Vypadá to, že bychom tady mohli mít zasedání Bundestagu rovnou. My jsme tady dneska měli dva ministry, ano. No, eh, já eh, tedy kdybychom byli jenom tedy mezi sebou, tak by neříkal nic, ale když to jde ven, tak eh, já musím říct, že je třeba, aby tady kolegové dostali odpověď. Já tedy souhlasím s panem Kreuzmanem, a musím skutečně říct, že naše přebytky souvisí s tím, že jsme hodně zlepšili svoji konkurenci. Samozřejmě, že i tam zlobá zdrženlivost tady hrála určitou roli. Ale potom tam máme samozřejmě eh, nízké příjmové eh, zaměstnanost také. Ale skutečně to všechno. Eh, eh, souvisí s tím, jak jsme si počínali. My máme také spolurozhodování, ní autonomii, do toho se tedy stát nemůže vměšovat. V podstatě eh, je to určité hm, řekněme, určitá, určitá moudrost, že prostě ve špatných časech hm, musíme utáhnout opasek, ale když bude lépe, zase dostaneme více. Eh, tady bylo také řečeno eh, Němci, aby tedy svůj eh, export poněkud přidusili a tak dále. My jsme tuto francouzskou ministrině, která toto říkali, pozvali na zasedání německého kabinetu a to určitě pomohlo. Čili, co tím chci říci, když se na něčem nedokážeme shodnout, je třeba, abychom spolu mluvili a mm, mm, dosáhli kompromisu já tedy také souhlasím s panem Gildem v tom, že v té tabulce musí být spousta různých e, součástí a neomezovat to tak, abychom vlastně nakonec toho vůbec nic nepoznali. Čili e, já myslím, že opravdu je dobře, že jsme schopni kompromisu. Stovky tisíc lidí sledují tuto debatu, takže se nám podaří. For, for Daniel Punt. Eh, na... Já eh, nechci se příliš o tomhle dlouze bavit, ale já souhlasím s panem Kreutzmanem a samozřejmě s panem Tomasem Manem. Ale něco bych chtěl připojit, totiž, že toto téma se diskutovalo s kolegy stínovými zpravodaji na e, Ekonu. A už tam jsem cítil značný eh, odpor vůči návrhu pana Gigora. Kdybychom to přijali, ale to nejde, protože my nesouhlasíme s tím, co říká, protože pořád by to narazilo na velký odpor ve výboru Econ pak bychom se museli dohodnout, že to je věc, která se musí projednat nejprve na výboru pro ekonomické záležitosti a ne pro zaměstnanost. Myslím si, že to není na nás, abychom o takovýchto větech hovořili, protože tohle je věc, kterou se zabývá ekona, nikoliv výbor pro zaměstnanost. Děkuji. Pan Ludvíkson. Pan Ludvíkson, prosím. <clears throat> Eh, paní předsedkyně, já bych chtěl pouze zdůraznit, jak je to velice důležité pro sociální partnery na pracovním trhu, kdo mají na starosti z kolektivní vyjednávání a podepisují smlouvy, aby se dosáhlo rozumných podmínek. Pokud ku příkladu bychom v Bruselu rozhodli, že budeme zasahovat do kolektivního vyjednávání, pak bych si myslel, že by to bylo nepřijatelné vyjednávání mezi sociálními partnery nakonec směřuje ke zdravé mzdové kultuře a také to dodává legitimitu eh, platům a umožňuje to i pružnost, což zase pomáhá konkurenční schopnosti protože někdy je třeba buď snižovat nebo zvyšovat eh, mzdy a platy podle makroekonomických podmínek. A trochu mě vadí, když se někdo snaží sejmout kompetenci ze sociálních partnerů na národní úrovni. někdo by chtěl tedy odebrat sociálním partnerům kompetenci ve věci kolektivního vyjednávání a to si myslíme nebezpečný vývoj. Je velice důležité, aby sociální partneři měli právo vyjednávat, protože to pomáhá Evropě, aby zlepšovala konkurenční schopnost. Proto jsem předložil celou řadu pozměvacích návrhů právě k tomuto cíli a jenom si zúraznit, jak je to důležité. Já mám pocit, eh, že jsou zde určité těžkosti, pokud je o podporu pozměňovacích návrhů v tomto smyslu. Než ale uzavřeme tuto rozpravu, protože si myslím, že je třeba také umět rozpravu ukončit, tak bych chtěla reagovat na to, co říkal pan Kaza a možná i pan Tomas Mann k pozměňovacímu návrhu je, protože tam definujeme metodu, jakou by měla být vypracována Evropskou komisí ta skorovací tabulka. Neříkáme tam, že země, které mají přebytek, by měly upravit své pozice a zdát se svého vývozu. To se tam vůbec neříká. Říká se tam, že pokud jde o externí nerovnováhu, musíme si dávat pozor jak na situace nadměrného schodku, tak i na nadměrný přebytek. A když se upřímně podíváme na situaci v Evropské unii, tak přece jen má smysl dívat se na to, co se děje přebytky některých konkurentů Evropské unie. Je to v podstatě otázka zdravého rozumu, není to ideologická otázka. Proto doufám, že se budeme moci zhodnout. A pokud ne, no tak mi řekněte, jaký váš problém s kompromisem je. Donc, um, Pane Kazo, já s kompromisem je nemám vůbec žádný problém za předpokladu, že slovo shell se změní na may. Mám pocit, že už se to změnilo. Takže žádný problém s kompromisem J. Výborně. Takže já navrhuji, že pokud zde budou ještě nějaké přetrvávající problémy, tak se s panem Kreutzmanem a možná i s panem Gigoldem do říčka dohodneme. Ale prozatím uzavřeme diskuzi na tomto místě a pokud dal tu poslední zprávu o donucovacích opatřeních k nápravě na měrné makroekonomické nerovnováhy, tak tam jsme zmínili ty základní body, když jsme se dohodli, že vypustíme slovo including a pan Kreuzmann nám to schválil. Takže uděláme stejnou opravu i tady. Omlouvám se kolegům za toto vyjednávání naživo, přímo na zasedání výboru. Není to běžné, ale někdy opravdu potřebujeme i plenární zasedání výboru, abychom dopracovali pozměňovací návrhy a kompromisy. Tím jsme tedy uzavřeli tento velký balíček, o kterém budeme hlasovat zítra a dostáváme se k poslednímu bodu na pořadu jednání. A já dám slovo kolegovi Alejandrovi Serkasovi k projednání pozměňovacích návrhů. Promiňte ještě pan Kaza. Ale jekk nispiċċa eh, b'dan il-mod naħseb inkun għamilt ħażin irrid rajna. My jsme tady analyzovali různé problémy, různé věci a byli různí stínoví zpravodajové, proto bych chtěl poděkovat vám, paní předsedkyně, poděkovat panu Krojcmanovi, paní Kikoldovi za spolupráce, za čas, který jste tomu věnovali, který jste mě věnovali a jsem přesvědčen, že bez této spolupráce bychom se ne- nedopracovali takového závěru. Já souhlasím s každým vaším slovem, milý pane spoluspravodaji. Teď tedy pan Serkas eh, projednání pozměňovacích eh, návrhů ke sjednocenému postupu vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce. Pan Serkas. Děkuji, paní předsedkyně. I když mám málo času, si myslím, že bychom měli diskutovat, protože jsou zde určité otázky, které obklopuje polemika a neporozumění z jazykových důvodů. Musím nejdříve poděkovat stínovým zpravodajům, hlavně paní Ria, paní Jean Lambert, kteří mě hodně pomohli při vypracování pozměňovacích návrhů, které nyní představím. Děkuji také paní Mason a paní Esaja, kteří mě předali písemné komentáře, kterých si velmi vážím. Já jsem připravil tento návrh eh, na základě tří náhledů. Za prvé musí to být kompromis a to nepochybně, protože v této sněmovně se nám podařilo dosáhnout pokroku jedině v případě, že jsme dosáhli kompromisu. Nikdy nikdo nikomu nic nevnucoval a to je dobrý základ. Měli jsme konflikt s výborem Libe. Byl to konflikt, pokud jde o výklad nařízení. Tento výbor je velmi jednotný, pokud jde o hájení otázek spojených se sociálním zabezpečením a o kompetence tohoto výboru v této otázce. Pokud máme dospět k dohodě, musí to být v tomto výboru. Ale neměli by se do toho zapojovat poslanci z jiných výborů, kteří neznají tuto otázku. A bylo by dobré, kdyby se náš výbor jednomyslně vyslovil k této záležitosti. Protože libé by se to potom mohlo pokusit prosadit na plenárním zasedání a mohlo by se vměšovat do záležitostí, které nejsou v jeho kompetenci. A třetí otázka je ta, že kompromis je nutný. A z mé strany musím přistoupit na to, že nemohu získat 100% toho, co požaduji. Ale ostatní kolegové musí také vědět, že nikdo nedosáhne 100% toho, co chce. Já jsem analyzoval těch 52 pozměňovacích návrhů a těch 18 pozměňovacích návrhů EPP vypadají tak, že 16 z nich je začleněno do kompromisu. Ze 6 GUE jsou 3 v této kategorii. To znamená, že jsme zahrnul do kompromisu. 5 předložili zelení a dva jsou v kompromisech. A jeden pozměňovací návrh ALDE, takže opravdu jsem se velmi snažil. Teď se ale přidržím těch šesti kompromisů a podíváme se na ty nejproblematičtější body. První kompromis A se týká vyslaných pracujících. Tam jsme měli dvě velmi extrémní stanoviska. Jednak se to týkalo působnosti směrnice. Někteří jsme to chtěli interpretovat jedním způsobem, my socialisté, my jsme to chtěli omezit, ostatní to zase chtěli rozšířit. Nakonec jsme se rozhodli, že ty věci necháme tak, jak jsou. To znamená, díváme se na ten původní text komise, zapomeňme na své stanovisko, na své původní stanovisko a znovu se toto otázka otevře, až budeme revidovat směrnici. To je věc, která se také prosadila proti mému názoru. Řešení takových otázek, jako je rovné zacházení, ponechme také rezortním směrnicím. Já bych byl rád, kdyby všechno bylo obsaženo v této směrnici, kdyby to byla rámcová směrnice, ale to není možné. Takže rovné zacházení ponechejme svému času. A stejně tak i vysílané pracovníky, to ponechejme této směrnici, která se tím zabývá. U kompromisu A tedy nejsou žádní vítězové. Kompromis B se týká další záležitosti, která také není příliš velkým kompromisem. My socialisté jsme chtěli, aby pracující přicházející do Evropy měli také přístup k ke statkům a ke službám, ale EPP chtěli, aby to žádným způsobem neovlivňovalo smluvní svobodu. Kompromis B obsahuje obě dvě tyto věci. To znamená, pracující mohou jít eh, na úřad práce, zaregistrovat se, ale Stejně tak se respektuje i smluvní svoboda, kterou požadovala EPP, takže zde nebude žádný problém. Myslím, že všichni to budou schopni přijmout. Kompromis C. Relativně jednoduchá otázka, ale plná nedorozumění. Týká se to článku 12 odstavce 2 písmene A. To jsou otázky rovného zacházení ve vzdělávání. Tento článek umožňuje členským státům omezit rovné zacházení při školství, nebo tedy ve školství. A my jsme chtěli tyto věci úplně odstranit a EPP přitom chtěli toto omezení ještě prohloubit. Já k tomu chci říci, že toto je směrnice, která nedává žádná práva, s výjimkou práva na rovné zacházení. To znamená, neznamená to, že bychom přistěhovalců měli dát právo na vzdělávání nebo právo na cokoliv, protože pracuje jeden den v Evropě. Ne. Dostává stejná práva jako pracující, kteří žijí v Evropě a kteří jsou občany členských států. Znamená to, že přistěhovalci nedostávají žádná zvláštní práva, pouze rovné zacházení. 80 této nebo tohoto pozměňovacího návrhu, který předložilo EPP, se právě týkalo tohoto nedorozumění. Že rovné zacházení by mělo být zajištěno pouze těm, kteří pracují nebo kteří přišli o práci, ale předtím pracovali. To přece se rozumí samo sebou. Tato směrnice se vztahuje pouze na pracující, kteří přijíždějí do Evropy na jednotné povolení. To bychom nemuseli říkat. Neměli bychom vylučovat studenty, protože je jasné, že se to na studenty nevztahuje. Je to směrnice, která se vztahuje pouze na pracující přijíždějící do Evropy na základě jednotného povolení. Ale dobře, pokud chcete, abychom to tam řekli, dobře, tak to tam řekneme. Jak říkám, Nehovoříme o studentech, nehovoříme o rodinných příslušnících. Hovoříme pouze o pracujících, kteří mají to jednotné povolení. EPP to chce, tak to tam dáme. A EPP chce také vyloučit stipendia. Dobře, ale já si myslím, že je to trochu škoda. Když máme pracující, kteří přijíždějí s tím jednotným povolením a získají stipendia, proč, proč by nemuseli nebo neměli mít právo. Ale musíme EPP v něčem ustoupit. GUE i my chceme, aby v profesním vzdělávání a v odborném vzdělávání a přístupu ke vzdělávání, které souvisí s prací pracujícího na základě jednotného povolení, tak tam by mělo být také rovné zacházení. Pouze ovšem ve věcech, které souvisí s jeho profesí. Nehovoříme o směrnici o integraci. Pokud někdo pracuje v továrně v Belgii, ve Francii, v Německu a pokud má možnost zlepšit své profesní vzdělávání, tak proč bychom neměli dát tomuto člověku tuto příležitost? Prostě Nechceme jim dát nic navíc, ale nechceme jim nic ubírat, pokud jde o možnosti vylepšovat své kapacity, své schopnosti. Omlouvám se, že postupuji tak rychle, ale máme málo času. Kompromis D, to je velmi důležité, paní předsedkyně. Rozdělili jsme to na dvě části. Paní předsedkyně, to by vyžadovalo hodinovou rozpravu, ne 20 minut. V kompromisu D jsme se dotkli ožehavého tématu, jaká práva mají tito pracující, kteří přijeli ne proto, aby pracovali nárazově nebo jeden den, ale aby pracovali několik let, aby pracovali na základě jednotného povolení. Jaká práva mají, pokud jde o jejich sociální život? A vznikají zde problémy. Někdy je to vázáno na povolení k pobytu, ne na pracovní povolení. Ale my jsme s paní Omen Reuten dospěli ke kompromisu. Ponecháme na členských státech možnost stanovit si určité podmínky u dvou věcí. Ochrana rodiny a nezaměstnanost. Ale Pokud jde o zdravotní péči a další věci, tak zde musí být zaručeno rovné zacházení. Pokud jde o ochranu rodiny a pokud jde o nezaměstnanost, tak tyto dvě věci můžeme ponechat na členských státech u smluv kratších než 6 měsíců. A výjmeme také studenty. Nebylo by to nutné, ale EPP požaduje, abychom vyňali studenty dobře. Ale pokud zde máme pracující, kteří přijíždějí z vízy, tak je nemůžeme výjmout. Musíme jim zaručit rovné zacházení. A stejně tak musíme zaručit rovné zacházení těm, kteří mají smlouvu na dobu delší než je 6 měsíců. A to je podle mě zásadní. A teď se dostávám k poslednímu kompromisu, to je kompromis E, který se týká exportu důchodů a tam není žádný problém, tam se zhodneme, že to musí být se stejnými podmínkami jako nařízení 883. Myslím si, paní předsedkyně, že jsme dosáhli ideální pozice, ale musím říci, že má frakce udělala opravdu obrovské oběti, přijali jsme celou řadu pozměňovacích návrhů EPP, abychom je uklidnili, abychom jim řekli, že nechceme brát žádná práva těm, kteří sem přijíždějí ne na jeden den, ale na roky. Chceme jim dát příležitost, aby se integrovali. Chceme se vyhnout xenofobii a rasismu, který nastává v okamžiku, kdy mají přistěhovalci menší práva než my jsou zde legálně. Pracují stejně jako my a my jsme jim slíbili rovné zacházení. Já chci požádat kolegy, aby hlasovali pro tento kompromis. Je to oběť na všech stranách, ale umožní nám to najít rovnováhu mezi všemi stanovisky a budeme moci jít příští týden na plenárku a mít jasnou pozici, aby náš výbor hájil lidskou důstojnost a důstojnost přistěhovalců říci jim, klidně se můžete začlenit do naší společnosti a dát jim k tomu stejná práva, jako mají naši pracující. Děkuji. Paní Omenroj, ten kolega požádal o slovo před vámi. Mohu mu dát slovo ještě předtím? Vy chcete slovo až po paní Omenroj, ten? Děkuji, paní předsedající. Já myslím, že tyto body na našem pořadu jednání jsou poměrně komplikované a je škoda, že na ně nemáme více času. Nicméně chtěla bych navázat na pana Sarkase. Je to obtížné téma a myslím, že je důležité, aby v parlamentu vznikla co nejširší většina pro eh, tyto návrhy. Proč se k tomu stavíme tak restriktivně? My máme eh, v některých členských zemích pravicové politické strany a vznikají třeba ve Finsku a v Nizozemí. A tyto strany říkají, že jsou to systémy založené na bydlišti. A důležité je, aby k vám neproudilo příliš mnoho cizinců, poněvadž to cizinců de facto eh, využívají vaše sociální systémy. To říkají tyto strany. Ale druhá strana mince je ta, že my si nemůžeme dovolit situaci, kdy eh, pracovníci, využívající tedy možnosti pracovat eh, ve třetích zemích, mají nižší úroveň sociálního zabezpečení a tím eh, mají konkurenční výhodu oproti našim vlastním pracovníkům. Čili tady je třeba to uvést do rovnováhy. A já musím připustit, že v pozměňovacích nábrzích, které jsem v prvním kole podepsala, tak ty problémy tedy vyvstaly až poté. Já jsem na ně neho, ne, nemyslela eh, v době podepisování. Když se podíváme na kompromisy D1 a D2, tak eh, vzhledem k tomu, jak jsou to citlivé věci, mohlo by to skončit tak, že člověk, který má pracovní povolení a který eh, v té které zemi funguje méně než 6 měsíců, tak tento člověk by potom mm, neměl mít možnost získat rodinné přídavky či podporu v nezaměstnanosti. Ale musíme pamatovat, a tady se liším od stanoviska rady, že dejme tomu, je to člověk, který, já nevím, spadne z nějakého lešení na stavbě. Pak on a jeho rodina potřebují v tom okamžiku se dostat eh, tedy k pojištění pro případ úrazu, pro případ eh, invalidity a tak dále. Čili my si skutečně musíme uvědomit, eh, prostě abychom nepřestoupili hranici spravedlnosti. A my zde se pokoušíme zajistit právo na rovné zacházení podle nařízení 803. A my to uznáváme, toto právo. Ale zároveň říkáme, že toto právo má pouze držitel pracovního povolení. A my také říkáme, že a to se týká nařízení 883, že v některých případech eh, můžete eh, ta práva poněkud omezit. Například, že když přijde francouz nebo fin s pracovním povolením a pak se rozhodne, že místo toho bude studovat, tak eh, potom ta osoba na ní se může uplatňovat řada dalších kritérií, jako třeba jazyk a tak dále. Já si myslím, že eh, tomuto člověku by měl být zajištěn přístup například, eh, když máte nějaké specialisty z Indie, tak tito lidé by měli mít eh, možnost v případě, když prostě třeba dělat stejný Eh, počítačový kurz. Já myslím, že to je naprosto správně, poněvadž tak si budou moci jak si udržovat své, svou úroveň vzdělání. Čili já si myslím, že tady je několik bodů, kdy jsem se rozhodla tady stát za principem rovného zacházení. Za druhé, tady jsou určité, určitá omezení, která, myslím, nejsou zcela fér. A tady hovoříme o já nevím, dětských přídavcích a podpoře v nezaměstnanosti. A či toto, ty to vylučujeme, ale ty ostatní jsme tam nechali. A ještě možná poslední komentář. Jak se k tomu staví Rada a komise? Takže Rada říká, že člověk s vízem má méně práv, nemají právo na sociální pojištění a na eh, rovné zacházení oproti těm, kteří mají ten single permit. K čemu by to vedlo? To by znamenalo, To by znamenalo, že když hovoříme o zaměstnanci, budete mít dvě kategorie eh, a samozřejmě, že ten, ten levnější eh, bude mít výhodu. A ještě horší z mého hlediska je toto. Single permit je vymyšlený tak, aby umožnil kombinaci povolení k pobytu a povolení k práci. A myšlenka je taková, abyste měli povolení k pobytu, které vám umožní také pracovat. Prostě šlo o to, abychom měli naprosto jednoduchý systém, eh, jak pro eh, pobyt, tak po práci. A teď to prostě všechno komplikujeme. Eh, merci, Děkuji. Mám ještě tři řečníky. Myslím si, že řečníci, tedy tlumočníci tady zůstanou ještě pět minut a potom budeme muset pokračovat anglicky. Děkuji, paní předsedající. Já nejdříve formální poznámku, když to volíte. Já si myslím, že pro mě na tomto tématu, jak bylo zpracováváno, tak mnohé nebylo v pořádku na tom procesu. Tak to je vlastně eh, téma, které už kdysi v parlamentu neprošlo a teď se tím znovu zabýváme, ale já si myslím, že není správná jedna věc. Vy tady eh, říkáte, že hovoříte jménem výboru, ale já eh, o tom jsem nic nevěděl jako stínová zpravodajka a náš koordinátor tom taky nevěděl. Já myslím, že to skutečně není v pořádku a je třeba, aby se dodržovaly všechny demokratické kroky. Další věc, já myslím, že i dnes je těžko se tím zabývat, poněvadž například já jsem se eh, teprve tady na místě dozvěděla, eh, jak eh, vypadají aktuální, aktuálně kompromisy. To taky nejde. Čili já jsem měla tedy ty nejnovější informace ze včerejšího večera, ale prostě to, co platí dnes odpoledne, to jsem, to jsem nedostala, čili jak já tady mám pracovat protože tady skutečně záleží na každém slůvku. Je to obtížná věc, tento single permit, to je jasné. Já tady nechce, ne, že by se chtěla vyhýbat obtížné práci, ale prostě je třeba se v tom vyznat. A to, že se někde něco vynechá, změní, no tak tím se to komplikuje. No a na to opravdu potřebujeme čas, aby to člověk dokázal všechno postihnout a zvládnout. Já samozřejmě mohu říci, že dříve to opravdu fungovalo dobře, to s panem Sarkasem jsme byli eh, docela v kontaktu, ale já jsem teď eh, přidala ještě další dva návrhy, eh, které nejsou v souladu s jeho linií, tak už jsem potom nebyla nebyla přizvána k dalším schůzkám, no to což tedy také není v pořádku, čili toto jsem chtěla předeslat jako poznámky k pracovní metodě. A teď, pokud se týče podstaty věci, tak eh, tady eh, já jsem podala dva pozměňovací návrhy. Jednou článku 3 odstavec 2d, to se týká směrnice o vysílání pracovníků a o textu, který by tam skutečně měl být eh, schválen, ten jsme si tedy schválili předem, ale teďka vidím, že je tam text, který tam byl předtím, než jsme o něm hlasovali, než jsme ho hlasováním odmítli. Čili to znamená, že oni jsou vysláni tak dlouho, na tak dlouho je na jak dlouho jsou vysláni, ale vůbec se tam nezmiňuje ta směrnice, podle které se to řídí. Čili toto je těžká věc. Eh, když tedy bychom si vzali tedy ten text podle té směrnici 9671 pak mm, lidé ze třetích zemí, kteří jsou vysláni za prací do EU, mohli by být ve lepší pozici než e, lidé z evropských zemí. A to opět je nerovnost, kterou nechceme. A druhá věc, a já tedy nejsem jediná, která znovu tedy podává tento pozměňovací návrh, poněvadž nejsem jediná, která to považuje tak důležité. Už 12 let pracujeme na tomto kompromisu. A samozřejmě, a to řekl i pan Sarkas, kompromis prostě je kompromis a pro nikoho není ideální, samozřejmě. Ale my už se skutečně musíme dostat nějakému závěru, na kterém se stavět. Čili já si myslím, že pokud to necháme tak, jak to eh, vypadá dnes, ten kompromis, a tak vůbec nedospějeme ani k prvnímu čtení. A to já si nepřeji. A druhá věc, kterou jsem tady podal, pozněvací návrh 47 a de facto je identický se 46 článek 12.2e. A i tam jde právě o to, jaké, jaká práva, sociální práva může dostat někdo, kdo má nějakou, kdo, má, kdo, kdo je tedy držitelem pracovního povolení, ale dosud nezačal pracovat pan Sarkast nyní tedy vrtí hlavou, ale potom skutečně otázka je, co je prakticky proveditelné. Já bych skutečně byla ráda, kdyby lidé, kteří přicházejí do Evropy, aby měli tady, abychom je tady nabídli naše eh, hodnoty a sociální jistoty, ale to prostě ti lidé jsou různí a někdy tady prostě přicházejí eh, do eh, pohádkové země neomezených možností, což není. Čili když se podívám teďka na jedničku a na dvojku, tak eh, vychází to sice z mých slov, ale občas něco vynecháno, něco přidáno a ten význam je potom posunutý. Čili já musím říct, že to pro mě není přijatelné, i když eh, velice ráda bych dospěla ke společnému hlasování, ale tak toto nepůjde. Pa, pan Ory a potom paní Esaja. Elnök asszony, nem akarom húzni a szót, részben örülök annak, hogy a... Děkuji, paní předsedkyně, já nechci tady mrhat vaším časem. Za prvé jsem rád, že ohledně směrnice o vysílání pracovníků budeme mít možnost se tím zabývat v druhém pololetí, takže bychom s tím neměli ztrácet čas teď. Ale já mám problém, nevím, zda je to jazykový problém nebo problém podstaty věci. Mluvím o kompromisu C. A v rámci toho k přístupu ke vzdělávání rovné zacházení. E, to bylo, v, to je v původním textu. Když má někdo Eh, tento eh, jednotný, jednotné pracovní povolení, pak má mít také přístup k vzdělávání a tady se zavádí řada omezení, ale řada států i organizací, eh, s nimiž jsme to konzultovali, nechtějí, abychom omezovali tento přístup na ty, kteří pracují nebo kteří pracovali kteří pracova, pracují nám, nebo na, teď, nebo kteří pracovali v minulosti, protože oni říkají, že to nemůže být podmínka. Jinými slovy, někdo, kdo je pozván, dejme tomu, že nějaký podnik pozve velké množství lidí a pak zkrachuje a ti pracovníci, které jsem předtím ten podnik pozval, by měli mít stejná práva jako občané dané země a nemuseli by ani za to platit, což se těžko vysvětluje. A není to tady jasné. Pokud to takhle zůstane, pak eh, určitě nedojde k dohodě v prvním čtení, takže bychom se měli k tomu postavit eh, z hlediska zdravého rozumu. Paní Esaja, ale bohužel ne, ještě dvě minuty, takže paní Esaja, prosím. Já budu mluvit eh, mateřštinou finsky, půjde mi to rychleji. Já se omlouvám, je mi líto, že jsme vlastně změnili to, je mi líto, že se změnil text první, eh, pro první eh, čtení, protože teď se to obtížně dále projednává. Jinak jsme měli krom jednoho bodu dobrý návrh pro první čtení a kdybychom se nesnažili to za každou cenu korigovat, tak bychom se nedostáhli do takovéhle situace. Sjednotný postup je vlastně i proti tomu, že každý členský stát může otázky sociálního zabezpečení organizovat podle svého. My v severských státech máme široký systém sociálního zabezpečení založený na eh, povolení k pobytu. A pak ta sociální zabezpečení je také velmi široké. Ten severský eh, systém sociálního zabezpečení, já myslím, zajišťuje nejvyšší eh, úroveň ochrany v Evropě, proto má pochopení, protože zástupci mnoha jiných členských států s tímhle mají zase problém. Uh, který by jim dělal takovýto severský systém, protože tyto dávky, to nejsou jenom dávky v nezaměstnanosti nebo vyplácené rodinným příslušníkům. Prostě ze sociálního zabezpečení se kryje, se kryjí náklady na lékařskou pomoc, na stomatologickou péči, mateřská, otcovská dovolená anebo nebo Eh, jiné věci, ten dávky v postižení, takže D1, D2, takže to je něco jiného, protože když by se to změní nezlep, nezměnilo, tak by musela sama stáhnout své jméno z tohoto kompromisu. Ještě bych řekla těm, kdo se domnívají, že když někdo spadne z lešení v severských státech, kdy si myslíte, že nemá žádné zabezpečení. Nikdo v severské zemi nemůže vylézt na lešení, pokud nemá patřičné pojištění a zabezpečení. Takže opravdu to by bylo hrozně těžké to takhle porovnávat podle severských zemí. My jsme tedy dospěli k závěru. Děkuji tlumočníkům za to, že s námi zůstali do této chvíle. Kdyby tady zůstali ještě o chvilku díl, tak by to taky nevadilo. Ale teď už je opravdu nemůžeme trápit a já dám znovu slovo našemu zpravodaji. Ano? Oui. Oui, français ou anglais, comme, comme vous voulez. Très proche, un malade maternel.